promoted. I just got this that Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la réunion. On va commencer... Dámy a pánové, pustíme se do jednání a začneme pořadem jednání. A je tu změna pořadu jednání koordinátoři rozhodli, že stáhneme body 7 a 15 v pořadu jednání, což byla iniciativa týkající se ústní otázky, kde se měl předcházet sexuálnímu násilí eh, ve třetích zemích a předpokládal se to na 3. prosince příští, to znamená příští měsíc, výbor pro práva žen již to řeší stejnou otázku na te, to též téma. Na plenární zasedání v listopadu u příležitosti Mezinárodního dne proti boje proti násilí proti ženám 25. listopadu. A abychom nekonkurovali jejich iniciativě, tak se mu musíme, tedy bychom se měli pokusit spíše obrátit pozornost na naše hlavní téma, na otázku rozvoje. Přičemž komise se na parlament obrátila v zájmu rozšíření debaty v tomto smyslu a členové politických frakcí jsou vyzýváni, aby se účastnili všech diskuzí v rámci eh, a před tou Eh, listopadovou plenárkou a tedy účastnil se té iniciativy, kterou pracoval výbor pro práva žen. Jsou ještě nějaké další poznámky? Ne, takže tím považuji pořad jednání za schválený. A máme tady tedy, máme teď schválení zápisu jednání 19. října. Máte to ve, ve vašem ve vaší složce. Pokud máte jakékoliv poznámky k, k tomuto zápisu, tak prosím informujte sekretariát do konce zasedání. Pokud nedostaneme nic, tak bude zápis považován za schválený. A jestli si vzpomínáte, že jsme měli prezidentské volby v Afghánistánu 28. My jsme se rozhodli přizvat pana Kaja Aiteho, zvláštního zástupce OSN pro Afganistán. Už jednou tady byl právě v důsledku zrušení voleb v Afganistánu a nyní potvrdil, že se může zúčastnit výměny názorů s námi a dostaví se 16. listopadu eh, v 17.30 až 19 ještě uvidíme podle toho, jakou místnost dostaneme přidělenou, jaká bude k dispozici. A také za předsednictví chci vyjádřit naš, naše uh, příznivé přijetí Goldstoneovy zprávy. 114 osob pro, 18 proti a 44 hlasů se zdrželo. Takže Izrael i Palestina jsou vyzvány k tomu, aby zahájili šetření týkající se vážných porušení lidských práv, jimž došlo v průběhu války v Gaze na začátku letošního roku. Jistě si vzpomínáte, že jsme pana Goldstona pozvali, on naše pozvání přijal a my doufáme, že ho v našich řadách uvidíme v průběhu prosince. chci se zeptat, zda komise chce něco oznámit, nikoliv. Obdrželi jsme otázku pana Bermana, která se týká pomoci Sudánu. Tato otázka byla distribuována, to znamená, že ji máte, nebudu ji číst. A dám bez dalšího slovo panu Dietmar Chryslerovi za komisi. Děkuji. Jak víte, Sudán se rozhodl, že nebude ratifikovat revidovanou smlouvu z Kotonu do června 2009, což byla vlastně konečná lhůta. A je to v důsledku určité doložky v této dohodě, která vyzývá státy AKT, aby přijali kroky k ratifikaci a implementaci římského statutu a souvisejících nástrojů. A vzhledem k tomu, že Kotonu představuje právní rámec upravující vztahy mezi ES a AKT, tak neratifikace ze strany Sudánu de facto znamená, že Evropské společenství nebude moci v Sudánu rozvíjet eh, spolupráci na, na základě eh, toho rozvojového fondu nebudeme moci vyplatit 300 milionů eh, eur, které jsme přislíbili v květnu 2008 na konferenci Sudánského konsorcia a tě, mělo by to být na období 2008 až 2013. Tyto prostředky ty tedy nebudou vyplaceny, ale komise nemusí přerušit veškerou rozvojovou pomoc do Sudánu, protože fondy evropských společenství budou nadále ještě pokračovat eh, v v dalších letech až do 2011 již na základě předchozích závazků z 9. ETDF. E a tyto závazky nejsou nějak dotčeny tou právní, složitou právní situací, které nyní čelíme. To nám umožní financovat různé stávající projekty a programy, zejména rozsáhlé programy v, v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, odzbrojování a to zejména na jihu Sudánu. Za druhé, Evropské společenství také zkoumá možnosti, jak nasměrovat alespoň některé finanční prostředky do Sudánu prostřednictvím jiných finančních prostředků, včetně, jak právě bylo zmíněno, nástroj pro stabilitu i z nástroje Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, a tyto prostředky by měly podpořit implementaci té um, mírové dohody a dále podpořit demokratickou transformaci napříč celým Sudánem. Evropská komise může také za určitých mimořádných okolností využít regionální obálku z, eh, z toho desátého programu a také DCI za třetí, humanitární asist pomoc bude pokračovat, pokud to bude nutné, z jiného nástroje opět a není to nějak dotčeno tímto nedávným rozhodnutím sudánské vlády. Za čtvrté, Evropská komise zahájila diskuze s členskými státy v Bruselu, kde chceme diskutovat, jak zabránit snížení podpory nejzranitelnějším složkám sudánské populace. To je také v souladu s naším úsilím o zvýšení efektivity pomoci. A konečně bych měl říci, že komise již provedla předběžné hodnocení dopadu neratifikace přímo v terénu. Zejména jsme se zabývali pravděpodobnými mezerami, které toto eh, rozhodnutí způsobí v terénu na různých úrovních intervence, to znamená rozvoj venkova, vzdělávání. To jsou eh, dva sektory rozvoj venkova vzdělávání, které eh, měly být hlavním, hlavní prioritou toho desátého strategického dokumentu EDF my jsme také začali již diskutovat v relevantních pracovních skupinách rady s členskými státy. Pochopitelně, že otázka je také to, jak se ostatní dárci budou schopni přizpůsobit této nové situaci a tudíž je to něco, co nadále pokračuje. Komise se snaží být eh, samozřejmě v čele této iniciativy, protože náš závazek je vůči obyvatelům eh, Sudánu a nemůžeme se prostě úplně stáhnout. Budou tam volby 2010 a také referendum o nezávislosti Jižního Sudánu v lednu 2011. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za odpověď nezapomínáme na situaci, v jaké žijí lidé v Sudánu, nezapomínáme na těch 300 milionů pomoci. Chtěla bych přivítat pana Mezdarta, který je předsedou Evropské investiční banky. Je to je tu k výměně názorů, protože náš parlamentní výbor se velmi zabývá eh, dopadem kri, finanční krize na rozvojové země. A vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka se soustředuje i na eh, pomoc rozvojovým eh, zemím. Eh, oceňujeme jeho přítomnost, protože BI teď eh, provádí střednědobé hodnocení svého zahra- zahraničního mandátu. Eh, jsou je to práce, která se dělá ve spolurozhodování s Evropským parlamentem a proto se těšíme na jeho příspěvek. Pane Filipe Majštate, máte slovo 20 minut, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání eh, k zahájení nového dialogu s vaším výborem. To není to poprvé, co je mi potěšením zde vystoupit, ale naposledy jsem tady byl už v roce 2005. Já si pamatuji na jiné členy tohoto výboru a vím, že teď se poprvé mohu setkat s vámi, členy výboru, eh, v plénu. Máte velkou úlohu v diskusi, která se uskuteční v roce 2010, pokud jde o externí mandát Evropské investiční banky. Pro ty, kteří jsou méně seznámeni s funkcí Evropské investiční banky, chci podotknout, že je to banka členských států Evropské unie, byla vytvořena těmito členskými státy a její úlohou je finančně podporovat cíle eh, Evropského hospodářského společenství, tak jak tehdy existovalo a nyní Evropské unie. Máme 27 členských států, kteří jsou našimi akcionáři a využíváme zdrojů, které nejsou rozpočtovými zdroji. Naše prostředky získáváme z finančních trhů na celém světě a financujeme jejich pomocí projekty, které směřují k plnění cílů Evropské unie a naši akcionáři kvůli krizi nás žádali o navýšení objemu půjček. Máme zde zhruba 50 miliard eur půjček, to byla celková suma za rok. Naše instituce tím pádem byla nejdůležitější mezinárodní úvěrovou institucí a tato suma se zvýšila letos na 75 miliard eur. A těchto 75 miliard se skládá ze 70 miliard určených na projekty v rámci Evropské unie. To znamená více než 90 úvěrů úvěrových operací, které provádíme, se eh, využívá na projekty v rámci Evropské unie. Nemůžeme zasahovat mimo Evropskou unii, kromě případů, kdy máme mandát a tento mandát nám dávají buď mezinárodní dohody a nebo smlouvy a případně rozhodnutí rady. Dosud jsme takto fungovali na základě rozhodnutí rady. A mandát, který nám dávají mezinárodní smlouvy, je například ten, který vyplývá z kotonů. Máme smlouvu mezi Evropskou unii a zeměmi AKT. To je pokračování dohod s Jaunde a Zlomé Máme dále smlouvy s Kotonu a Evropská investiční banka dostala za úkol řídit usnadnění investic, proto aby se umožnil lepší rozvoj e, soukromého sektoru v zemích AKT. To je tedy mandát, který jsme dostali a můžeme ho považovat za mandát rozvojový. Kromě toho dostáváme od Rady externí mandáty. Rada v tomto případě stanoví, jakou maximální půjčku můžeme poskytnout určitému regionu, na jaké projekty, na jaké typy projektu se dá použít. A toto se mění region od regionu. Toto není rozvojový mandát v pravém slova smyslu, jde o mandát, který slouží k finančnímu naplnění cílů. Poslední cíl, eh, mandát byl přijat v roce 2006 na období do roku 2013 a zde byly stanoveny určité částky. Evropská investiční banka pro leta 07 až 13 půjčí 8 miliard 700 tisíc milionů v zemích, kam má přístup, především z jde o kandidátské státy a státy západního Balkánu. 8 miliard 700 milionů půjde do partnerských regionů ve Středomoří, 3 miliardy 700 tisíc východní země a Rusko, 2 miliardy 800 milionů Latinská Amerika, miliarda Asie, 900 milionů Jižní Afrika. Toto jsou tedy maximální částky, které byly schválené na podporu projektů v těchto zemích. Rada nás upozornila, že můžeme financovat jenom určité druhy investic. Pokud jde o východ, tam máme pouze čtyři sektory, nemůžeme tedy poskytovat půjčky, půjčky mimo tyto sektory. A v dalších regionech se to omezuje na projekty, které jsou zajímavé pro evropské společenství. Nemáme tedy velmi diverzifikovaný svět, ale máme zde nové prvky. V roce 2006 se rada rozhodla, že bude třeba vypracovat průběžnou zprávu v roce 2010 a eventuálně přistoupit k revizi. Rada také rozhodla, že ta revize musí být připravená takzvanou radou starších, to je skupina devíti osob, která byla vytvořena a která připraví analýzu operací naší banky mimo Evropskou unii a dá nám doporučení. Ten druhý nový prvek je rozhodnutí soudního dvora, protože parlament podal odvodnutí proti rozhodnutí rady v prosinci 2006. Parlament tedy se odvolal, protože se domníval, že právní základ nebyl správný a že rozhodnutí o externím mandátu Evropské banky se netýká pouze rady, ale také parlamentu. A abych byl přesný, musím říct, že parlament se domníval, že je třeba se odvolat nejen na článek 180a smlouvy, ale taky na článek 179, protože máme Eh, mandát eh, pomocí Evropské centrální banky eh, a spolurozhodování. Evropský soudní dvůr dal za pravdu parlamentu a definice externího mandátu EIB se týká rady i parlamentu a proto budete přímo zapojeni do redefinice tohoto mandátu. Parlament před posledními volbami chtěl obnovit rozhodnutí přijaté radou, pouze dočasně ovšem, a nyní ve stanovené lhůtě, to znamená eh, do října 2011, musí dosáhnout dohody mezi radou a parlamentem, proto, aby se vytvořila nová definice externího mandátu EIB. A myslím si, že to je příležitost pro důkladnou debatu o tom, jakou úlohu může EIB sehrát mimo Evropskou unii. Nyní vás mohu informovat o tom, co jsme dosud učinili v tomto smyslu. Pokud jde tedy o financování mimo Evropskou unii, máme určitou zkušenost eh, z Evropské unie, kterou využíváme pro rozvojové země. Na jedné straně nám to umožňuje poskytovat technickou pomoc v některých oblastech, protože my nejsme obyčejná banka. Zaměstnáváme poměrně velké množství inženýrů, to není v bankách obvyklé a tito inženýři vypracovali v některých oblastech uznávanou expertízu a ta nám umožňuje nejenom financovat, ale poskytovat i odbornou technickou pomoc předkladatelům projektů, zajišťovat kvalitu a stabilitu projektů. A toto děláme například v dopravě, v energetice a ve vodě. To jsou tři hlavní oblasti, kde EIB vypracovala expertízy napřed pro Evropskou unii, ale lze je využít i v rozvojových zemích. Další věc, kterou můžeme přispět v rámci operací EU je to, že díky expertízám se nám podařilo vytvořit variabilní nástroje financování. Jsou to sofistikované nástroje, a nic nám nebrání v tom, abychom je použili nejenom v Unii, ale i mimo Evropskou unii. Takže to tedy eh, byl, byla stručná informace o operacích EIB mimo Evropskou unii. Byli jsme požádáni, abychom při příležitosti reagování na krizi, která poskytla nejvíce rozvojové země, dali nějakou lepší odpověď. My ale nemůžeme, protože naše zahraniční činnost je přesně stanovená. Takže my v Evropské unii jsme mohli citelně zvýšit počet půjček ve smyslu doporučení rady. Podařilo se nám tedy z 50 miliard půjček zvýšit toto číslo na 75 priority jsou dané radou. Jsou to, jako to podpora malým a středním podnikům, eh, boj proti klimatickým změnám, eh, dále zaostalé, pomoc zaostalým oblastem. Toto jsou tedy priority pro Evropskou unii, ale neplatí to pro rozvojové země a toto financování musíme snížit, protože jsme se jednoduše dostali až na hranici svých možností. I přesto se ale snažíme přispět i k boji proti krizi. Například se připojujeme k iniciativám pře- projeveným jinými mezinárodními institucemi. Boj, zmíním se o třech posledních akcích. Rozhodli jsme se zúčastnit se takzvané Microfinance Facility, mikrofinančního eh, Eh, nástroje. Jde o filiálku Světové banky ak 2 To jsou tedy instituce, se kterými eh, společně podporujeme rozvoj mikrofinancí v zemích AKT. A další iniciativa, které jsme se rozhodli soustředit, je Infrastructure Crisis Facility, v tomto smyslu podporujeme privátní projekty v oblasti infrastruktury, protože financování privátního sektoru a in, v oblasti infrastruktur se snížilo v dopadu krize a proto jsme se rozhodli přispět miliardou eur jako spolufinancování soukromého sektoru. A nyní se rozhodujeme, pokud jde o Africký kapitalizační fond. To je iniciativa eh, IFC a týká se to finančních institucí v Africe a jejich podpory. Takže to jsou tři příklady iniciativ, na kterých se účastníme v rámci boje proti krizi. A chtěl bych dále říci, že v rámci eh, tohoto také podporujeme to, co nazýváme společná aktivita. To znamená, účastníme se na činnostech jiných institucí, například když spolufinancujeme. Neděláme to, co už udělali jiné instituce znovu, ale provádíme určité analýzy, klademe si otázky, jak se vyvíjejí konkrétní obchody, jak se vyvíjí trh a jednotlivé instituce eh, předkládají nebo poskytují zdroje a my jejich zmnožením tak získáváme finance pro své klienty. Myslím, že tak můžeme recipročně více důvěřovat práci, které provádí jiná instituce. Takto spolupracujeme například s francouzskou rozvojovou agenturou a s obdobnou agenturou z Londýna. A dále připravujeme instituci v Kodani. EIB je lídrem v přípravě této mnohostrané pomoci. Ještě před zasedáním v Kodani toto chceme zveřejnit, abychom naznačili, že rozvo- multilaterální rozvojové banky mohou přispívat podle principů, které doufáme, že budou v Kodani schváleny a které by měly určitě vést k systematičtější spolupráci mezi investičními bankami, protože by to mohlo být podstatným přínosem. A na závěr bych chtěl říci, že EIB se snaží aplikovat princip G20, pokud je o Social Center. My jsme zrevidovali svou eh, Social Offshore Financial Center. Eh, my jsme eh, museli uskutečnit prohloubenou důkladnější analýzu, podrobnější analýzu případě eh, agentur, které financují projekty z těchto zámořských zdrojů, z offshore zdrojů. A zašli jsme ještě dále, protože v těchto případech, eh, když jde o nějakou zemi, která je na šedém seznamu OECD, tak já si někdy kladu otázky, proč některá země je či není na tom šedém seznamu. My jsme se ale nepodívali, nepodíleli pardon, na vypracování tohoto seznamu a my žádáme, aby tyto země se relokalizovaly do jiné jurisdikce dříve, než uvolníme prostředky. To tedy je, paní předsedkyně, stručně z mé strany o aktivitách Evropské investiční banky. Je důležité také říci, že v roce 2010 otevíráme diskusy o úloze EIB mimo Evropskou unii a očekáváme vyjasnění situace. Myslím, že musíme vědět, zda Rada a parlament souhlasí s tím, aby EIB hrála svou úlohu v rozvojových zemích. A pokud tomu tak bude, budeme potřebovat prostředky. To znamená, abyste nám umožnili získat personál, který budeme potřebovat pro řádnou práci na projektech v této oblasti. A budeme potřebovat tedy také zdroje, abychom mohli poskytovat koncesní půjčky, protože v současné situaci nemůžeme podporovat své vlastní projekty. To znamená, že v tomto případě musíme používat tržní ceny. A pokud je o financování některých projektů v rozvojových zemích, Tyto projekty jsou velmi drahé, proto je třeba používat upravené úrokové míry, ale to můžeme udělat jenom tehdy, pokud budeme mít podporu ze třetí strany, to znamená z rozpočtu Evropské unie nebo z rozpočtu jednotlivých zemích. Čili potřebujeme vaši podporu a budu upřímný po diskusi, kterou budete mít příští rok s radou, s radou tak pokud dospějete na základě této diskuse k závěru, že EIB má hrát svou úlohu v některých částech světa. Můžeme eh, tuto misi splnit, ale budeme k tomu potřebovat finanční prostředky. Děkuji. Děkuji vám, pane, před, pane prezidente. Je jasné, že jste pro nás velmi důležití. Pět miliard eur je více peněž, peněz, než kolik má Evropská rozvojová banka. Interamerická banka, to je vaš velká pomoc. A nyní dávám slovo panu poslanci Webdevo. Děkuji. Já bych také rád osobně přivítal našeho hosta. Myslím si, že to načasování je velmi vhodné. Je to vlastně hned na začátku našeho parlamentního plenárního zasedání, ten týden, kdy proběhne plenární zasedání, v době, kdy už je schválena Lisabonská smlouva je vidět, že v EIB, v Evropské investiční bance, už se začíná tedy uvažovat nad tím, že by se hm, tato banka obrátila více směrem rozvojové pomoci. Já si myslím, že to je velmi pozitivní. Evropská unie je entitou, která má, řekněme, jakousi eh, měkkou moc. <clears throat> My se nezaměřujeme na zbraně a eh, vojenskou sílu, ale na změnu věcí prostřednictvím finančních prostředků, tedy které máme k dispozici. Takže vlastně <clears throat> my máme peníze. A tady samozřejmě jde také o peníze, které se půjčují soukromému sektoru. To má trošku jiný étos, funguje to peníze se snad eh, protočí tím soukromým sektorem, pak se vrátí, přinese to nějaký přínos. Paní Zimmer, doufám, že je zde, na této oblasti hodně pracovala. Já jsem se vás chtěl zeptat na jednu věc. Říkáte, že pokud se parlament zapojí do spolurozhodování, tak bychom mohli změnit tu rovnováhu těch 75 miliard v tom smyslu, že více než 5 miliard půjde do rozvojových zemí. A bylo by potom možné nalézt takzvané podpůrné finanční prostředky, nějaké dotace a podobně. které by vedly opravdu k tomu, že zejména společnosti v rozvojových zemích by potom mohly využívat míry na e, západních trzích. Nesmíme zapomínat na všechny ty prostředky, které už jsme napumpovali do e, evropské ekonomiky, takže zřejmě v následujících letech nás čeká jistá vlna inflace. Abych ani neočekoval nic jiného než vysokou vlnu inflace a vysoké úrokové míny, míry. Ale to by přeci jenom nemělo uškodit rozvojovým zemím, pokud tedy máme schopnost eh, nějakým způsobem diferencovaně eh, dotovat tyhle ty úrokové míry pro rozvojové země. Nyní má slovo pan Berman. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za velmi jasný a přesný úvod já si myslím, že nyní je stále nutnější rozvíjet přístup k financování na straně rozvojových zemích. Vidíme, že existují země, které opravdu jsou ve finančních potížích a je tedy potřeba usnadnit přístup k půjčkám, kreditům, úvěrům. A já si myslím, že my bychom zde mohli hrát významnou roli, také by mohla hrát tedy Evropská investiční banka. A mně se zdá, že pro skupiny klientů, kde ten přístup k financím je opravdu velmi těžký, to mohou být třeba ženy nebo zemědělci, lidé s postiženími, ti jdou do banky a nemají přístup. To je velmi jasné. Já jsem se setkal s mnoho lidmi v rozvojových zemích, kteří mi tohleto říkali. To je prostě potřeba si uvědomovat. Takže tady jde opravdu o to právě v doméně eh, rozvojových zemí poskytnout tento přístup. Evropská unie tuto roli zatím nehrála a já vím, že vy teď vlastně byste rádi, aby se váš mandát rozšířil. E, zatím vlastně jste se zaměřovali tedy na financování infrastruktury, což je velmi důležité, ale garantování úvěru, které by nemělo stát tolik peněz, ale je to vlastně opravdu důležité pro soukromé fondy, které se tedy neposkytují eh, tak snadno eh, klientům, kteří jsou považováni za rizikové, jako jsou třeba eh, zemědělci a podobně. Stejně tak máme problémy s půjčkami pro ženy, protože tyto společnosti kolikrát bývají misogyní. A právě zde je tedy potřeba reagovat a já tedy očekávám v těch následujících letech, že na to tedy bude tlačit tento výbor, ale i jiné výbory, jako třeba ECON nebo Budget, že se tedy zvýší role Evropské investiční banky v této oblasti. Ano, těch 5 miliard je více než třeba Evropská banka, ale e, přeci jenom naše ekonomika je velmi mocná a tady opravdu z, na, z našeho pohledu těch 5 miliard, to je vlastně nic, takže mě by zajímalo, jestli byste mi přesněji mohl říci, jaké jsou možnosti eh, Evropské investiční banky, zda by bylo třeba možné mít nějakou takzvanou eh, Evropskou banku pro rozvoj. Eh, existuje taková možnost? Děkuji. Děkuji, pan Gerenc. Děkuji, paní předsedkyně. Před několika lety Světová banka anulovala 50 miliard dluhů rozvojovým zemím. Následně bylo rozhodnuto rekonstituovat fond eh, Evropské světové banky pro tzv. akcionářské státy a tato rekonstrukce fondu vlastně vedla k takové nové podmíněnosti. Tady jde vlastně o eh, veřejnou zprávu. Eh, Takže v podstatě vzniká jakási smlouva mezi eh, veřejnou zprávou, Světovou bankou, příjemci. A ta podmíněnost je teď trošku přísnější. A teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ve vztahu k těm rozvojovým zemím je potřeba předpokládat ještě něco nového eh, v této podmíněnosti, než čemu se věnuje tedy Světová banka. Eh, také by mě zajímaly půjčky, které byste byli ochotni poskytnout soukromému sektoru. Už to zde zaznělo a zejména tedy v Africe některé eh, komerční banky nemají dostatek likvidity, protože neexistují dostatečné sumy, které by likviditu eh, podpořily. Takže v těchto případech vidíte nějakou úlohu, kterou by mohla EIB sehrát. Samozřejmě potřeba jistých půjček, ale mě by zajímalo, zda ty úvěry se pak vrátí. A za třetí, to je jak připomínka, tak otázka. Ukazuje se, že ty půjčky v Africe jsou buď institucionální půjčky, tedy půjčky mezi komerčními bankami a e, soukromými příjemci, a potom je tam také to mikrofinancování. E, a i v tom mikrofinancování je, jsou jaksi částky velmi vysoké, protože se to potom refinancuje na mezinárodních finančních trzích a někdy jsou ty úroky dvakrát či třikrát větší než ty, které se poskytují evropským podnikům. To vysoké úroky nejsou na překážku návratnosti těchto půjček. Naopak se ukázalo, že v oblasti mikrofinancování se vypůjčené peníze vrátí ve výši 82 Takže má otázka je, jak k tomu přistoupíte, jaké úrokové míry chcete aplikovat, na jakou ratingovou agenturu se obrátíte, abyste zhodnotili bonitu státu, který si žádá o takovéto půjčky? To jsou tady mé otázky. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Deva položil velmi důležitou otázku, a sice jaké jsou možnosti ještě rozšířit tu, situa- tu stávající situaci. Co se týče tedy jakési debaty mezi parlamentem a radou. Samozřejmě zde máme jistá rozpočtová omezení. Je velmi těžké dosáhnout rozšíření evropského rozpočtu. Je to sice rozpočet asi 1% HDP celé Evropské unie, ale samozřejmě velmi těžké dosáhnout eh, navýšení tohoto rozpočtu nějakým zásadním způsobem. Takže máme jakousi konstantní rozpočtovou obálku. Nicméně můžeme rozlišovat dvě situace, Jednak rozlišujeme e, kroků na základě mandátu. To vlastně tedy vychází ze záruk, ze záruk v evropském rozpočtu. Samozřejmě, když se rada a Evropský parlament rozhodnou tedy na nějaké rozpočtové položce, je to v podstatě rozhodnutí garantovat evropský rozpočet pro nějakou oblast. Takže to má pro rozpočet nějakou cenu, nějaké, jsou to nějaké náklady, ale tyto náklady nejsou nějak enormní a je možné je potom i revidovat směrem dolů. My tedy využíváme velmi málo tyto záruky. Ze strany Evropského parlamentu je to spíš výjimečné. A dnes je tato suma poměrně vysoká. Takže pokud se rozhodnete zvýšit mandát, pak no je to třeba přepočítat vlastně i ty záruky. Kromě tohoto mandátu je ještě možné vytvořit jisté finanční úlevy na vlastní riziko bez záruky ze strany evropského rozpočtu, můžeme to udělat, ale potřebujeme na to tedy eh, jednomyslnost eh, evropských států podle článku 18 statutu EIB. Můžeme pak eh, fungovat i v těchto rizikových okolnostech, s tím souhlasí i členské státy, už jsme to udělali. Já teď uvedu čtyři poslední příklady. Členské státy se dohodli na tom, abychom poskytli úlevy ve financování projektů v oblasti energie, pokud jde o projekty, které budou přispívat do boje proti klimatickým změnám nebo bezpečnosti zásobování energií EU. To jsou asi 3 miliardy do roku 2013. To je k dispozici. Všem nemáme záruky z evropského rozpočtu, to znamená, nemůžeme financovat jaký projekt, musí to být projekty, které vyhodnotíme jako projekty, na něž, na, ně, na něž lze tyto peníze vynaložit. Pak máme pre-accession facility, to je 5 miliard 500 miliardů na rok 2007 až 10. To je zase mandát pro eh, kandidátské země a eh, sousedské země. A potom na své riziko bez garance. E, z evropského rozpočtu můžeme také financovat některé věci v této oblasti. Potom máme Středomoří. Členské státy už dvakrát souhlasily s tím, aby se dvakrát udělila jedna miliarda půjček pro projekty v oblasti, v oblasti Středozemního moře a zase na naše vlastní riziko. A poslední případ, o tom se ještě nerozhodlo, ale je to návrh, který jsme předložili členským státům. Tady jde o analogickou úlevu pro východní země. Opět se jedná o jednu miliardu. Takže jedna možnost je zvýšit rozpočet pro mandát, to je omezené. Druhou možností je, že tedy můžeme provádět jisté rizikové operace na vlastní riziko. A potom ještě jeden aspekt, ten není aspektem rozpočtovým, A budeme se podívat na to, jaký je tedy vztah mezi možnostmi eh, půjček EIB a dotacemi, které přichází buď z rozpočtu EU a nebo z rozpočtu členských států, <clears throat> protože si myslím, že je těžké v rozvojových zemích financovat všechny projekty za tržní ceny. Některé projekty jsou dokonale financované, lze je financovat za tržní ceny, ale některé sociální projekty potřebují ceny upravené a to znamená, že musíme poskytovat takovéto preferenční či vstřícnější úrokové sazby a o tom musíme diskutovat v rámci Evropského rozvojového fondu. S komisí a členskými státy jsme vytvořili fond na financování regionálních infrastruktur v Africe tam kombinuje půjčky EIB s podporou, která přichází z těchto eh, trastových fondů. Tam je vlastně část peněz z Evropského rozvojového fondu a část z dobrovolných příspěvků členských států. Je to činnost nová a máme tam dobré výsledky, protože tam můžeme kombinovat své finance a svou technickou expertízu, zejména co se týče projektů v oblasti dopravy a energetiky. S příspěvky a dotacemi, které přichází od našich koncesionářů. Takže toto jsou některé možnosti, které máme v rámci našich rozpočtových možností, které jsou nám všechny dobře známé. Otázka pana Bermana. Přístup k úvěrům. Zejména uh, úvěrové záruky a tím mohu také odpovědět panu Garencovi o, o, na tu otázku o mikrofinancování. Dobrý příklad, kdy jsme vlastně učinili záruky místní instituci, která pak sama ins, e, financuje mikropůjčky v Senegalu. Já jsem byl přímo na místě. Účastnil jsem se zasedání v jedné čtvrti v Dakaru, kde se hovořilo o přidělování mikroúvěru a tato instituce pro udělování těchto malých úvěrů používá finance, které má od senegalských bank, ale my zaručíme, dáme záruky té senegalské bance a tím pádem samozřejmě na sebe bereme omezené riziko, protože ta míra navratnosti je vysoká. Ještě v oblasti mikrofinancí jsem řekl, že jsme se rozhodli 50, v hodnotě 50 milionů dolarů se účastnit Microfinance Enhancement Facility, která byla vytvořena z KF2 TV AFC a to je podpora opět mikrofinancovacích institucí. Funguje to dobře, ale z důvodu krize jsou tam teď určité refinancovací problémy. Takže bychom měli tyto fungující instituce refinancovat. Pochopitelně Neříkám, že tu nejsou žádné problémy, ale určitě lze podporovat rozvoj těchto aktivit. Pan Garant se ptal také na kondicionalitu. Často eh, fungujeme v modu spolufinancování s dalšími institucemi, s Evrop, Africkou rozvojovou bankou a tak dále, takže musíme sami rozhodnout tu společnou kondicionalitu. A pochopitelně, že máme kondicionalitu, která souvisí velmi úzce se samotným projektem. Jde nám o to, abychom zajistili úspěšnost toho projektu jako takového. Nejde nám o makroekonomické otázky, ale klademe si velmi přísné podmínky, které se týkají úspěšnosti projektu, které eh, někdy mohou do sebe zahrnovat určité makroekonomické ohledy. Ale jak říkám, vždycky je tu přímá vazba na samotný projekt. A konečně jste také nadnesl obecný problém afrických bank, které jsou velmi likvidní, ale státy je používají na financování místních ekonomik. A skutečnost, že nevždy jsou příliš dobře vybaveny, pokud jde o analýzu rizika často nemají dostatečně rozvinutou kapacitu analyzovat a zvládat rizika. Takže to, co my jim můžeme eh, vlastně, čím jim můžeme přispět, to je určitá analýza a expertíza v oblasti analýzy rizik. Děkuji. Ještě šest osob se hlásí, ale my musíme skončit ve 4.10, protože náš pan Šachtiv, eh, náš další přispěvatel, pak má už jenom omezený čas asi půl hodiny. Takže teď, dá, teď dávám slovo panu Gerero Salomovi. Pan Guerrero, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane prezidente EIB. Ve vaší zprávě byly informace, které nám umožňují vyjádřit uznání bance za to, že posílila pomoc rozvojovým zemím, i když víme, že potřebuje ještě daleko více. E, potřebují daleko více než to, co jsme poskytli v uplynulých let. Také musí bojovat proti e, daňovým rájům. Víme, že tyto daňové ráje nejsou do tohoto boje zahrnuty a samozřejmě jde také o spolupráci s Transparency International a s Mezinárodním svazem pro zachování přírody. V Dubnu dojde k revizi a chci říci, že ta revize nebude rutinní, protože mandát byl definován v roce 2007. Tehdy ještě nebyla hospodářská krize a nebyla ani taková struktura, kterou máme teď. Proto budeme muset mít důkladnou revizi. A tento výbor a já osobně velmi rádi pomůžeme bance ve definování nového mandátu s více prostředky pro globální rozvoj Evropské unie i pro externí rozvoj, proto aby tato politika byla extenzivnější a měla více prostředků. Děkuji vám za pozornost. Ano. Děkuji, mám tři otázky. Jedna se týká klimatických změn. Já jsem četla, že v uplynulých letech EIB půjčila mnohem více na neobnovitelné energie 6,5 miliard eur na jihu a jenom eh, něco přes 300 milionů eur právě na ty eh, obnovitelné. Proč EIB má toto zaměření na neobnovitelné, neudržitelné zdroje energie a jejich rozvoj? Další otázka se týká stále vyššího počtu finančních financovacích prostředníků, které se používají jak v rámci EIB, tak i mimo Evropskou unii. A pokud vím, tak pak je trošku problém se zjišťováním toho, jak jsou ty prostředky využity, protože tu chybí transparentnost. A mě zajímalo jestli hodláte zvyšovat transparentnost využívání prostředků finančními prostředníky to by bylo velmi zajímavé. A třetí otázka se týká daňových rájů. Já jsem pochopila z vašeho příspěvku, že v minulosti jsme měli problém, teď se to snažíte zlepšit. Mě by zajímalo, jak se to snažíte zajistit těmi projekty, které máte, tak aby byly jasné eh, daňové příjmy. A jestli vidíte ještě potřebu nějakých dalších politik. Děkuji, paní předsedkyně. Vyjádřím se stručně, protože pan Majstad již odpověděl některé otázky, které jsem chtěl položit ve svých předchozích odpovědích. Jenom mi dovolte pár věcí, protože já chci říct jednu věc jasně. Investice nejsou jenom o kapitálové návratnosti, ale také o dlouhodobém prospěchu mezi to patří i stabilita, dlouhodobý růst a rozvoj. A EIB určitě sdílí tyto cíle. EIB jistě také souhlasí, že máme určité preferenční úrokové sazby pro některé půjčovatele. Pro... A mě by zajímalo, že jestli se toto zohledňuje. Já chci poukázat na to, že Číňané nijak neváhají pokud jde o půjčování velkých finančních sum a dlouhodobé účinky, doufám EIB, jak si nejsou utajeny, doufám, že je vnímáte. Ano, my máme více než jenom eh, tu takzvanou soft power. Máme také zákony a máme smlouvy a ty zahrnují i sankce. A pak je tu také ten Gesundheit té smlouvy z Kotonu. To je něco, co bychom neměli ta, nikdy podkopávat. A ještě poslední část mé otázky. Má EIB roli v oblasti pojišťovnictví? To znamená, ať už jednotlivci země nebo podniky, kteří se chtějí zajistit, třeba chtějí zajistit úrodu nebo zdravotní pojištění. Takže tady na základě toho, jak kroutíte hlavou, se zdá, že není možná odpověď nutná, ale chci vás jenom vyzvat, abyste ve všem, co děláte, abychom si uvědomovali tu rozmanitost půjčování různých projektů, které možná nejsou krátkodobě komerčně udržitelné, ale pokud jde o růst a rozvoj, tak udržitelné dlouhodobě jsou. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Cimr. Děkuji, pane Majštate, na že jste se na začátku nového eh, funkčního období parlamentu znovu dostavil do parlamentu za IB. Co mě zajímá nejvíc? Co se vlastně stalo od naší, od naší poslední schůzky? Vaše hodnocení, osobní hodnocení toho, do jaké míry se nám podařilo zapojit partnery do hodnocení. A zvláště pokud jde o některé následné činnosti, kdy dostali úvěry některé projekty k eh, sociálního charakteru nebo na podporu lidských práv jak, eh, a ženských práv. Jak to bylo úspěšné? a do jaké míry struktury EIB byly od té doby posíleny. Podařilo se EIB podpořit to, co se děje v afrických regionech? Protože nám se zdálo, že jste na místě velmi nedostatečně zastoupeni. Také by mě zajímalo, jaké máte osobní očekávání ve vztahu k nám, k občanům a k našemu výboru, naší účasti. Protože myslím, že ta účast by měla být větší. V jakých oblastech si myslíte, že bychom se měli účastnit nejvíce? transparentnost nebo přímo otázky personální. To jsou eh, určité oblasti, kde máme očekávání spolupráce, ale vy máte určitě vlastní eh, názory. Takže možná byste k tomu mohl pár věcí říct. A ještě poslední bod k tomu, co řekl pan Kašman. A to odkaz na aktivitu Číny jejich schopnost dodávat pomoc rychleji a ve větším měřítku. Dříve jste říkal, že litujete toho, že nemůžete dávat úvěry za stejných podmínek jako Číňaní. Ale musíme si nastavit naše priority jasně, ať už sociální či jiné. Myslíte si, že nez, jak, jak můžeme nezávisle na tom, co udělali Číňani, s vámi spolupracovat? Ani pan Kajse? Paní Kajse, děkuji. Děkuji vám, pane majestát, děkuji Evropské eh, investiční bance, že se věnuje komplexnějšímu rozvoji. Já vám osobně velice děkuji, ale chci vám položit několik otázek. Vy jste se vyjádřil k rozhodnutí rady, které umožňuje některé půjčky ve Středomoří. Tyto, tyto půjčky jsou týkající se i Izraele? A je, o jaké částky se jedná a kdyby, se, kdyby měly být dány k dispozici? Děkuji. A nakonec ještě položím sama otázku. Byl bych ráda, kdybyste nám eh, řekli, jaký máte čistý produkt eh, v uplynulých letech a vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, že jste také se účastnil spolupráce s G20, tak jistě víte, že eh, ty společnosti, které financujete, tak mohou uh, přijímat některá rozhodnutí, pokud se týká fiskálních daňových záležitostí, vy se to těch, těmi fiskálními záležitostmi nezabýváte, ale třeba pokud jde o daňové ráje, tak mě by zajímalo, do jaké míry budete mít lidi na nějakých šedých listinách právě z těchto důvodů daňových a do jaké míry se budete eh, zabývat a zohledňovat, jestli třeba Zambie, Mauricius a další státy nehle, neplní tuto roli? Ano. Já zodpovím jen stručně, rychle, telegraficky. Já se omlouvám, protože nemáme víc času, ale pak jsme k dispozici a můžeme doplnit další informace do, dodatečně. Děkuji paní, panu Gereru Salomovi za podporu. Paní Keller jen rychle. Takže pravidlo, které jsme si vytyčili, že aspoň 20 nových kapacit výroby elektřiny, alespoň 20%, musí vycházet z obnovitelných zdrojů a toto pravidlo musí být by a bylo respektováno v uplynulých letech. Můžeme vám k tomu dodat podklady, takže je to pravidlo těch 20%. Teď pokud jde o transparentnost podpory malých a středních podniků, tak nové smlouvy, které navrhujeme od roku 2008, zajišťují tuto transparentnost daleko více než dříve protože v nových smlouvách je nejprve se ta prostřední, ten prostředník, ta banka se zavazuje ohledně určitých minimálních standardů na podporu malých a středních podniků, ať už jde po, o úrokovou sazbu nebo, eh, nebo o dobu splácení. A pak je tu také závazek individuálně inter, informovat to, ten koncový podnik, Může to mít různé podoby. Třeba anglická banka dá nějaký šek malému podniku, který, kdy to představuje v podstatě nějakou finanční výhodu díky eh, financování EIB a tato banka zašle konkrétní dopis, takže musí existovat úplná eh, transparentnost, pokud jde o jakákoliv zvýhodnění. A kromě toho je možné také auditovat tu prostřednickou banku, tak aby se zjistilo, že vše, zda jsou všechny podmínky respektovány. Teď pokud jde o daňové ráje, já jsem říkal, že my jsme revidovali naší politiku na základě rozhodnutí G20. Dokonce bych řekl, že jsme tady trošku vpředu, eh, vpřed na čele máme předstih před některými dalšími institucemi, pokud jde o naše požadavky na relokalizaci do jiné země s jiným právním systémem. A mohu vás ujistit, že bereme v potaz seznam OECD. Tento seznam nevytváříme my, je to ten seznam těch daňových rájů, ale možná, že Evropská unie by mohla vytvořit nějaký úplnější seznam než ten stávající seznam OECD. Já jsem zaznamenal to, co řekl pan Kašman, který chtěl zdůraznit, že musíme záměrně eh, usilovat o dlouhodobý rozvoj. Ano, pokud jde mm, o pojišťovnictví, tak to je úplně mimo rozsah naší působnosti. Dále, podobně jako paní Cimral, tu položil otázku týkající se čínských půjček. Ano, to je jev, který se v Africe velmi rychle rozvíjí. Máme několik případů, kdy projekty, na nich jsme pracovali již nějakou dobu, třeba již celé roky, na poslední chvíli jsme v nich byli nahrazeni čínskými bankami, které mají mnohem méně podmínek. Ovšem já si i nadále myslím, že pokud máme plnit naši misi, tak musíme i nadále vyžadovat plnění určitých environmentálních a sociálních podmínek. Jinak budeme prostě jak, jako jakákoliv jiná banka, ale my jsme banka Evropské unie, musíme hájit určité hodnoty, proto ta kondicionalita je důležitá, zejména ve věci respektování environmentálních a sociálních pravidel a podmínek. Přestože samozřejmě, že někdy ty vlády raději podnikají podobné věci s čínskými bankami. E, teď jaký byl pokrok od našeho posledního setkání, paní Cimr? Pokud jde o tedy o zejména dopad e, environmentální a sociální, kdy jsme rozvinuli novou metodiku, Environmental and Social Impact Assessment Framework, tomu říkáme, kdy jsme se poučili od jiných institucí, inspirovali jsme se jejich kroky a tato nová metodika je úplnější a také nám umožňuje tu analýzu, v té analýze zajít hlouběji. Myslím si, že je to oblast, kdy v níž jsme učinili velký pokrok od té doby, co jsme spolu posledně hovořili. Teď pokud jde o, o personální otázky, tak je jasné, že pokud máme správně fungovat, tak bychom měli mít více zaměstnanců. Ehm, momentálně je situace taková, že my si jsme půjčovali si 5 miliard mimo Evropskou unii, takže to je méně než 10%, ale pokud jde o zaměstnance ve vztahu k tak tak tam máme asi dvě třetiny, jednu třetinu, takže proporčně už zaměstnáváme daleko více zaměstnan, eh, zaměstnanců vlastně mimo Evropskou unii než uvnitř a možná, že ještě ne dost. A je to, já jsem první, kdo si uvědomuje tento problém. My jsme opravdu pokročili v analýze ex ante těch projektů na základě monitorování, to znamená, máme ještě další eh, programy, které mají zajistit nebo ověřit plnění všech podmínek. A jedním z eh, prostředků je samozřejmě tak činit prostřednictvím našich externích kanceláří. My jich máme trošku víc a chceme je dále rozšiřovat postupně. Samozřejmě eh, je to dáno našimi rozpočtovými limity, které vyplývají z toho, co nám dali k dispozici naši akcionáři. A ještě dovolíte poslední minutu jestli může náš prezident, který se zabývá speciálně středomořím, aby se vyjádřil eh, k tomu, na co se ptala paní Kaiser. Takže pokud jde o střem, středomoří, tak to je asi 1,5 miliard ročně, což znamená, že jsme vůbec nejvýznamnější banka v tomto regionu. Z toho část jde i na účely Izraele, kde to se týká také dalších dvou operací, kde chceme mít společné operace izraelsko-palestinské, a to jak v oblasti elektřiny, tak i v oblasti kapitálových rizik, protože ty týmy z obou stran na tom pracují. Poslední otázka ještě. I náš zisk roční je kolem 1 miliardy 500 eh, milionů eur a my bychom měli postupně pravidelně zvyš, navyšovat náš kapitál. Ne, nesmíme samozřejmě v našich eh, půjčkách eh, překročit 250 50% našeho kapitálu, kdy se tedy postupně zatím dostáváme k tomuto stropu velmi, velice rychle a musíme eh, budeme se potom muset obrátit na členské státy a naše akcionáře eh, s žádostí na navýšení našeho kapitálu. Samozřejmě kapitál se dá navýšit, je jasné, že to nebude stát jak jenom jedno euro z rozpočtu státu, takže musíme mít eh, dostatečné rezervy aby bylo možné potom počítat s dalším navýšením, navyšováním kapitálu. A pak pokud jde o zisk, tak je jasné, že je někdy potřeba přijímat větší rizika, aby se financovaly projekty, které by komerční banky nefinancovaly. A kromě toho mám, a takže musíme přizpůsobit pochopitelně eh, veškerá naše opatření a předpoklady v oblasti eh, zisku, taková by se s tím počítalo. A to je zatím tě ta 1,5 miliardy eur, jak jsem uvedl. A tady by bylo potřeba se podívat na nějaký konkrétní případ nebo příklad. Nezdá se, že by financování EIB nějakým způsobem omezovalo zdroje určené pro stát, v němž je ten projekt. Je jasné, že abychom přilákali nějaké zahraniční investice, tak některé státy africké třeba dávají určité daňové výhody. To je pochopitelně, to záleží na volbě toho daného národního státu. Někdy je to velice štědré a někdy jsme reagovali eh, tak, že jsme odmítli třeba v některých eh, projektech, které, důlních projektech, tak bylo potřeba odmítnout financování. A u těchto koncesionářských eh, smluv tomu někdy docházelo, protože ten stát byl příliš hamižný, nebo naopak se stát vzdával, eh, respektive ty, ty, ty firmy ten profit by, veškerý ten zisk by šel eh, těm společnostem a stát by z toho nic neměl. Dobrá, přeje si ještě komise se nějakým způsobem vyjádřit? Ne. Takže budeme pokračovat s naším pořadem jednání. Já vám děkuji, pane majstrote, za to, že jste si udělal čas, že jste se vyjádřil tak jasně a zřetelně. Děkuji vám.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

přivítat pana Žáka Diufa, generálního ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, zde v našem výboru. Budeme hovořit o důsledcích hospodářské a finanční krize. Vy dnes, eh, předpokládali jsme, že spolu budeme hovořit zítra, ale dnes můžete, musíte odjet, proto vám děkujeme za to, že jste přijel mezi nás dneska. Máme půl hodiny pouze, proto vám dávám slovo et messieurs les membres de la commission, excellences, mesdames. Milí členové komise, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí a výsadou, že vás dnes mohu oslovit ve vašem výboru. Chtěl bych vám všem poděkovat za milé pozvání. Hospodářství nebo ekonomiky celého světa prožívají recesy až na malé výjimky. Žádná země nebyla krize ušetřená a jako obvykle ty nejchudší země a nejchudší obyvatelstvo je nejzranitelnější. V roce 2009 více než šestina světa, tedy více než miliard lidí, miliarda lidí trpí hladem, to je o 105 milionů více než loni. Světová potravinová krize byla vyvolaná nárůstem cen základních potravin, který postihl eh, obyvatelstvo i přes mezinárodní pokles cen loni v červenci jsou ceny na vnitřních trzích rozvojových zemí stále velmi vysoké jsou vyšší zhruba o 20 ve srovnání s cenami před krizí. Zemědělci byli penalizováni vysokými vstupními cenami. Zde šlo o nárůst o 120 potrava 100 E, nebo e, krmivo pro dobytek 105% a 20% nárůst cen se osiv, osiv. Obchod také trpí zvýšenými náklady na dopravu, to vyplývá z růstu cen pohoných hmot. Ekonomická krize postihla prakticky celou planetu současně a za těchto okolností jednotlivé země už nemohou používat obvyklé nástroje, jako je devalvace pro boj proti krizi. I Mezinárodní měnový fond hovoří o tom, že investice v roce 2009 by měly být o 32 vyšší soukromé investice 300 milionů dolarů v roce 2008 v roce by se mohly podstatně zvýšit. Zahraniční pomoc nejchudším zemím se sníží o 25 zhruba. A abychom to celé uzavřeli, objem mezinárodní výroby má poklesnout o 5 až 9 a ceny vyvážených výrobků z výrobků vyvážených z rozvojových zemí můžou klesnout v roce 2009 o 15 až 26 Chudé domácnosti budou mít méně zdravé potraviny a nemohou si velmi často dovolit lékařskou péči ani vzdělání. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Strukturální faktory, které způsobily krizi v roce 2007 a 2008, jsou stále přítomny. Zemědělská výroba v rozvojových zemích je malá, míra demografického růstu je naopak stále vysoká a přístup k moderním technologiím i problémy, jako je sucho a záplavy, převyšují pr- průměr. Současná situace, pokud jde o potravinovou bezpečnost, je výsledkem lhostejnosti rozvinutých zemí vůči rozvojovým zemím. A pro tyto země je přitom zemědělství velmi podstatným prostředkem existence veřejná pomoc a rozvojová pomoc zemědělství z 8 milionů klesla na 3,2 pardon, z 8 miliard eur na 3,4 eh, eh, eh, miliardy soudě. Je to srovnání mezi rokem 2004 a 2008, to znamená pokles je o 58% a od roku 1980 došlo k poklesu o 3,8% do roku 2006. Trvalým řešením je zvýšit výrobu a produktivitu zemědělství v rozvojových zemích, ale proto je třeba zvýšit investice do zemědělství, je třeba zlepšit infrastrukturu v těchto zemích pomocí hospodaření vodou, eh, drenáží, eh, úpravy vod potřebujeme mikroúvěry, půjčky a tak dále. Zemědělství v rozvojových zemích potřebuje 44 miliard dolarů veřejné pomoci pro rozvoj a na investice na pomoc malým výrobcům. Tato suma je velmi nízká, když vezmeme v úvahu 300 65 miliard Evropské unie, které se použily na podporu hospodářské výroby OECD a nebo když se podíváme na objem peněz věnovaných každý rok na zbrojení. Světová potravinová krize však způsobila to, že zemědělství se vrátilo na program mezinárodních zasedání a iniciativa potravinové bezpečnosti G8, která se uskutečnila v červenci a jejíhož zasedání jsem se zúčastnil, hovořila o významu zemědělství ze střednědobého i dlouhodobého hlediska a rovněž se hovořilo o pomoci malým a středním zemědělcům. Proto je třeba zmobilizovat 20 miliard US dolarů právě na zemědělství a potravinovou bezpečnost nebo pod zabezpečení potravin. Je ale zároveň potřeba, aby se tyto peníze uvolnily rychle po celé roky jsem žádal bez větších výsledků o investice do takzvaného malého zemědělství v chudých zemích, aby se dal řešit potravinový problém a jsem velmi rád, že vůdcové G8 toto pochopili. Každopádně je třeba ale upravit systém řízení zabezpečení potravin ve světě. Reforma FAO, schválená členskými státy konsensuálně minulý měsíc, aby se zefektivnila kontrola, je velmi důležitým výsledkem. Za týden začne eh, práce na základě eh, summitu v zemědělství a jsem přesvědčen, že sami, tento summit, na tomto summitu bude dosaženo širokého konsensu pro odstranění hladu ve světě. Zemi Latinské Ameriky a Karibiku mají tento cíl, cíl stanovený do roku 2025. Zvýšit cíl rozvoji a rozvojovým zemím je další nevyhnutelná věc stejně jako nutnost zavést kontrolu světového zabezpečení potravin. FAO vede aktivity zaměřené proti růstu cen potravin. Tento program byl zahájen v roce 2007, konkrétně v prosinci. Jeho cílem je pomoci rozvojovým zemím přístupu k moderním technologiím a naše organizace zmobilizovala zhruba 400 milionů dolarů z vlastních zdrojů a z, dal, z dalších různých finančních zdrojů. Příspěvek 280 milionů dolarů přišel z USA a Evropská unie v rámci této potravinové úlevy taky eh, poskytla příspěvek a to je všechno zásadní pro úspěch této iniciativy. Chtěl bych srdečně poděkovat Evropskému parlamentu a Evropské komisi za velkorysost. Evropská unie je velmi důležitým partnerem FAO pro odbornou a finanční pomoc rozvojovým zemím v oblasti rozvoje zemědělství, A Evropská unie je prvním partnerem FAO, pokud jde o příspěvky. V roce 2009 šlo o 295 milionů. To byly zdroje mimo rozpočtové. A to ještě posilní úzkou spolupráci kterou mají tyto země s Evropskou unii a s jejími institucemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane generální řediteli. Vzhledem k tomu, že máme málo času, navrhuji, abych každá politická skupina položila pouze jednu otázku, protože eh, pan generální ředitel tím pádem bude mít možnost odpovědět. Začneme panem Gerencem, protože je zde jako jediný zástupce své politické skupiny. Dám mu tedy slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám jednu otázku na pana generálního ředitele, která se týká toho, jak můžete ovlivnit vlastně zprávu potravin. S Paskalem Lamy jsme před několika lety hovořilo o tom, zda je nutné se rozhodnout pro vysoké nebo naopak nízké ceny potravin. Vysoké ceny by znamenaly podporovat zemědělskou výrobu, kdežto nízké ceny by odradily zemědělce. Světové vlády na to však nikdy nedali odpověď. Bylo nám řečeno, že to nebyla PTO, kdo se zabýval cenami a kdo vyvíjel tlak na pokles cen, ale že to byla Světová banka. A pokud jde o aktéry, kteří ovlivňují tuto světovou zprávu, chci se zeptat, jaká je váha FAO v těchto konzultacích? Když hovoříme o výborech, které mají sledovat obchodní jednání. A myslím si, že eh, MMF je členou těchto výborů, Světová banka tež, ale kde je místo FAO v této struktuře? Pan Mann, prosím. Za socialisty. Na základě konsensu a solidární dohody se vás chci zeptat, pane Diufe, zda máte pocit, že potravinové krizi jsme svědky zvratu trendů. Mám na mysli investice do rozvoje venkova, do hospodářství na venkově v rozvojových zemích. Měli jsme zde eh, pana Širana ze Světové banky, už jsme dlouho hovořili o tom, že je nutné financovat a spolufinancovat zemědělství a že i sami rozvojové země by se měly snažit vyprodukovat potřebné množství potravin. Domníváte se, došlo, že došlo k určitému zvratu v těchto trendech a že Evropská unie splnila své sliby, především finanční sliby. Děkuji vám. A nyní si vezmu slovo já sama a zeptám se vás, pane generální řediteli, zda FAO vypracovala eh, určité eh, směry chování, eh, pokud jde, nebo směrnice pro využívání orné půdy. A dále se chci zeptat, zda jste jednali o omezení spekulace cen eh, surovin a potřebných pro lidský život a jaké mechanismy přitom používáte, pokud je používáte. A dále má slovo paní Štrifler. Já mám jenom takovou malou otázku. FAO je jedním z hlavních partnerů Evropské unie. Eh, dáváme asi miliardu eur, většina fondů eh, funguje a ptám se, jak vy hodnotíte pokrok eh, této činnosti a myslíte si, že tento nástroj nějak výrazně přispěje k výrobě potravin, především místními zemědělci. A pane Devo, vy jste náš poslední řečník. Já se chci zeptat na vodu. Pracujete v v tom smyslu, že se zaměřujete na nedostatek vody, který teď pociťujeme, protože eh, se, stano, eh, eh, se konstatovalo, že tibetské ledovce tají, že to má vliv na žlutou řeku, že jsou, která tak je hodně využívána, protože se Eh, používá k zavlažování. Máme tedy nějaký, nebo máte vy nějaký plán na hospodaření s vodou? Takže, pane generální řediteli, máte opět slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokusím se odpovědět velmi stručně, protože jsme v časové tísni. Ovlivňovat světovou zprávu potravin bylo vždy velmi problematické. Máme více partnerů, máme partnery, kteří financují zemědělství a rozvoj. A právě v této oblasti jsme měli nejvážnější problémy, protože jsme eh, přešli ze 17, nebo začali jsme se 17% rozvojové pomoci v 70. letech do zemědělství. To umožnilo investice v Asii a v Latinské Americe a potom došlo k drastickému poklesu na 3,8 desetin procenta a dnes máme zhruba 5 to jsou základní fakta. A kromě toho je třeba sem připočítat Evropskou unii, protože v devátém Fedu jsme měli jenom 9,4 fondů určených na zemědělství. A potom máme ještě banky, které poskytují také tuto pomoc. Pak zde máme e, druhou skupinu aktérů a to jsou ti, kteří zasahují e, do e, obchodu, jednak VTO a další různé regiony regionální dohody, především v oblasti společné zemědělské politiky. Zde máme aktivity na úrovni celní spolupráce, technických obchodních bariér a tak dále. A pak je třetí skupina aktérů, eh, kterou tvoří PAM zasahuje do potravinové pomoci a podle povahy této pomoci, ať už jde o fyzickou nebo finanční pomoc nebo o pomoc eh, podle místa, kde se nakupují tyto výrobky. Máme specializované mechanismy na financování hospodářství jako FINAP, ale zdroje jsou omezené stejně tak jako zdroje Světové banky a regionálních nástrojů. A potom máme e, na národní úrovni vlády, které rozhodují ve svých rozpočtech a které mají své národní zemědělské politiky. A toto všechno se musí dát dohromady, abychom mohli diskutovat informovat o tom, co se děje ve, vývory, ve vývoji zabezpečení potravin a abychom našli řešení na základě tendencí. Samozřejmě se musíme spojit s občanskou společností, s nevládními organizacemi a tak dále. A právě o to se snažíme v rámci reformy výboru pro E, světové zabezpečení potravin, chceme přimět své partnery k diskusi v situaci, kdy miliarda obyvatel planety trpí hladem a je třeba o 50 zvýšit zemědělskou výrobu do roku 2050, kdy budeme mít 9 miliard obyvatel na planetě. Takže během této doby je třeba prakticky zdvojnásobit výrobu potravin v rozvojových zemích. A pokud jde o zvrat trendů, musím říci, že zde jsou určité náznaky, ale nechci zacházet dál, protože jsme měli krizi v roce 2007-2008, nyní je rok 2009 a nemáme dostatečný odstup. První ukazatele jsou však pozitivní, když hovoříme o obnovu investic ve prospěch zemědělství. A nyní máme ještě otázku nákupu a pronájmu půdy. Víte, že jsem jako první upozorňoval mezinárodní společenství ve, ve svém článku, eh, který byl otištěn deníku Le Monde a také v Timesech spolupráce s našimi partnery, jako je FIDA, jsme zkoumali situaci a dospěli jsme k závěru, že výsledky jsou znepokojivé a proto spolupracujeme teď především s Japonskem a s některými dalšími zeměmi a snažíme se dospět k vytvoření určitého morálního kodexu v zemědělské výrobě, protože na jedné straně máme privátní investice, které jsou významné a důležité a chceme zvýšit výrobu potravin v rozvojových zemích, ale chceme také zajistit, aby to bylo eh, v rámci výměny a aby to nebyla výměna nespravedlivá a nerovná, aby někdo nezneužíval institucionální nebo lidské slabosti určitých zemí. Spekulace na trhu zemědělských výrobků je další věc, kterou jsme zkoumali s partnery, ale dosud jsme řešení nenašli, protože eh, to je na úrovni vnitřních trhů. Především v Chicagu se realizují takové informace, eh, pardon, takové, eh, takové eh, aktivity a ty se nekontrolují. Takže my jsme sledovali využití formů, fondů v době krize a tyto fondy byly přesměrované právě v době krize. A dnes se světovým poklesem se zase směřují do jiných sektorů. Takže tato situace, pokud nebudeme mít mezinárodní pravidla, budou pokračovat. Znamená to také, že miliardy eur chce jsou k dispozici, FAO chce dát k dispozici 250 až 300 ehm, milion, miliard dolarů. Jsme velmi rádi, že ehm, máme pracovní podmínky, takové, jako máme, díky Evropské komisi, protože poprvé se nám pod, podařilo vytvořit takzvané orientované zdroje. To jsou zdroje určené pro rozvojové země, kde lidé opravdu mají hlad, chceme usnadnit jejich život, aby měli osiva, aby měli dobytek, to je v první etapě, a v druhé etapě jim chceme poskytnout pomoc, která jim umožní vytvořit národní systém produkce osiv, jejich certifikace, aby se vyšlechtili lepší druhy zemědělských plodin takže jde o spolupráci s výzkumem v období zemědělství. My i třeba distribuujeme hnojiva, ale chtěli bychom přejít do další fáze, aby se tato hnojiva vyráběla přímo v zemích, kde se spotřebovávají. A dále tedy v další fázi chceme, aby se tato hnojiva vyráběla v zemích, která, eh, které mají k dispozici zdroje ropy, fosfátů a dalších surovin. A k úloze tohoto nástroje chci říci, že očekáváme konsolidaci v rámci závazků přijatých eh, v Aquile. Zde jde o mobilizaci 22 miliard dolarů. Původně šlo o 20 miliard dolarů na leta 2009-2011 a část tohoto příspěvku mm, bude i v Evropské unii. A my doufáme, že zkušenost, po které vytvoříme studii dopadů pro každý projekt, nám ukáže, eh, co to přineslo eh, konkrétním uživatelům, zemědělcům jaký přínos to mělo pro import a tak dále. A jsme přesvědčeni, že tím se nám podaří tyto činnosti ještě rozvinout a že budeme mít trvalé výsledky. A k otázce vody. Čistá voda je samozřejmě zdrojem života. Vodu potřebují lidé, zvířata i rostliny a proto jednou z našich hlavních priorit je posílit kontrolu zdrojů vody. Je potřeba tedy abychom třeba zavlažovali asi 7% orné půdy, zatím jsou to asi 4%, takže v podstatě v 96% tedy půdy závisíme na srážkách, což v době klimatických změn je <clears throat> poměrně nejisté kolikrát ty srážky potom eh, jsou extrémní oběma směry. Všichni jste si jistě vědomi toho, že klimatické změny stíží naši situaci. Zřejmě to povede k větším obdobím sucha, což potom způsobí závažnější politické problémy, protože 40 eh, sladké vody v, ve světě je přeshraniční, to znamená teče přes hranice, takže to určitě nebude snadné. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji, pane generální řediteli, za vaše vysvětlení a my vám tedy přejeme hodně štěstí eh, do, eh, těchto, do tohoto úsilí, které je tak důležité. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, což jsou prezidentské a parlamentní volby v Mozambiku. 28. Eh, října proběhly tyto volby. Evropská unie poslala své pozorovatele. Eh, hlavní pozorovatelkou EU byla Fiona Halová. Byla také zároveň eh, doprovázena panem Danem Predou, který byl vedoucím delegace Evropského parlamentu pro sledování průběhu voleb a mm, paní Fiona Halová nám poslala svoji předběžnou zprávu, protože ta finální zpráva bude eh, k dispozici asi až za dva měsíce. Ovšem eh, sama se omluvila, protože onemocněla, takže nemůže mezi nás přijít. Ovšem přišel mezi nás pan Preda, takže zatímco čekáme na tu konečnou zprávu paní Halové, tak já teď předám slovo panu Predovi, který nám řekne více o předběžných zjištěních. Děkuji, paní předsedkyně. Je vais euh, brièvement euh, présenter les quelques conclusions de la délégation. Naše delegace se stávala z několika členů Evropského parlamentu, dohromady nás bylo sedm. Pan Rozmana Fernandez a pan Sebastian Bo z PPE, Patrice Tyrulian, Avita Moreira a Paulo Alvarez za socialisty a demokraty a pan Plota Moraes za GUE. Takže ještě jednou bylo nás tady sedm. Eh, účastnili jsme se eh, této pozorovatelské mise od 26. do 30. Eh, října. A pan Berman, který s námi měl jet také, předseda skupiny, byl povolán, aby se účastnil voleb v Afganistánu, takže nejel a byl nahrazen panem Paulem Alvešem. Šlo vlastně o několik voleb. Jednak to byly eh, volby prezidentské, parlamentní a také poprvé do provinčního zhromáždění. Takže v den hlasování jsme pozorovali některé výseky voleb. Eh, rozdělili jsme se do tří skupin. Jedna zůstala v hlavním městě, druhá v okolí hlavního města a třetí se vydala do Abery. protože starosta tohoto velkého města byl také prezidentským kandidátem a zakladatelem jedné ze stran demokratického hnutí Mozambiku. Takže tady šlo o jednu z velkých stran. Takže eh, my jsme tedy se účastnili sčítání hlasů, což je poměrně dlouhý proces. Je to zdlouhavé, někde je to dokonce komplikované. Tam šlo asi o 200-300 eh, lístků, tam byly vlastně obrovská opatření kontrolní. Eh, během toho procesu počítání. Co jsme zaznamenali v těch volebních místnostech, byl jakési klima důvěry, přátelské atmosféry a všechno to bylo dobře organizováno. I když účast ve volbách byla nižší než v předchozích volbách. Občas eh, se vytvářely fronty, ale to bylo spíše výjimečné. Samozřejmě setkali jsme se s hlavními kandidáty na prezidenta, Sena Marenamo a Endien. A potom eh, pan Lakama, pan David Simaga za NDM. Také jsme se setkali s pozorovateli s týmu Fiony Holové a s dalšími národními pozorovateli, jako například eh, byli velvyslanci dárcovských zemí nebo také zástupci Národní volební komise. Takže takhle jsme se dozvěděli více o organizaci volebního procesu, o kandidátech, médiích a tak dále. To znamená všechny aspekty volebního procesu. To popisujeme v tom předběžném prohlášení. Najdete to dvě zprávy, předběžné zprávy paní Fiony Holové. My bychom rádi poděkovali paní Holové a celému jejímu týmu a také dlouhodobým pozorovatelům, kteří byli na místě celé dlouhé týdne a e, analyzovali různé aspekty volebního procesu. Chci zdůraznit několik aspektů. Nejprve je to taková citlivá věc. A sice někteří členové delegace Evropského parlamentu nesouhlasili ze závěry mise Unie Toto bylo mise, která na místě byla několik týdnů a analyzovala různé aspekty, ať už to byly právní aspekty či mediální aspekty. E, také se dívala e, na zastrašování kandidátů a podobně. Takže někteří členové zcela nesouhlasili s předběžnými prohlášeními, která e, byla předložena hned po volbách. A to na základě zkušenosti několika týdnů. Takže po rozpravě se potom členové delegace neschodli na zprávě, kterou delegace má předložit. Takže tohleto předběžné prohlášení nepodpořili samotní členové delegace Evropského parlamentu, která přitom byla součástí širší delegace Evropské unie, takže to trošku způsobilo napětí. A vyvolalo to jisté potíže a bylo potřeba dosáhnout kompromisu. Fiona Holová předložila tedy závěry té dlouhodobé mise. Co se týče delegace parlamentu, My jsme se opravdu věnovali pouze dni voleb samotnému. Potom proběhla naše společná tisková konference. Já jsem tam sám zdůraznil dva důležité aspekty. A sice, že v ten volební den občané Mozambiku se mohli svobodně vyjádřit a svobodně hlasovat. Tedy svoboda hlasování nebyla omezena. Kromě toho jsme si povšimli, že v volebních místnostech byla řada mladých lidí a také mnoho žen. A to nejenom jako voliči, ale také jako volební komise. To jsme tedy zdůraznili před zveřejněním celkové zprávy. Přesto je stále zajímavé nepodívat se na to, to se odehrálo v té dlouhodobé delegaci. Tam je třeba zajímavé, jakým způsobem vstoupili v kontakt s delegací poslanců, protože poslanci tam samozřejmě byli pouze na pár dní. Já si myslím, že je zde i pan Tyrolian, jsou zde také členové sekretariátu, my bychom jim rádi vřele poděkovali za jejich práci. Jinak samozřejmě, pokud budete mít otázky, tak se mám k dispozici. Mnohokrát děkuji. Přeje si něco říci komise k této misi v Mozambiku? Není tomu tak. Nebo ano? Dobrý den, já si myslím, že přeci jenom by se k tomu měla vyjádřit paní Fiona Holová. Takže já jsem tady sice jako zástupce komise, ale přeci jenom bych nechal na paní Halové, aby se k tomu vyjádřila. Slovo má pan Deva. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval panu Predovi za skvělou zprávu za to, jak nám teď o ní tady něco řekl. Já mám velmi jednoduchou otázku na základě svých zkušeností. Kolik volebních místností navštívili členové Evropského parlamentu v den voleb a kolik volebních místností eh, pozorovala ta dlouhodobá mise. Slovo má pan Cashman. Děkuji. Já mohu panu Devovi odpovědět. Navštívili 782 eh, volebních místností eh, a potom ti druzí pozorovatelé navštívili 142 volebních místností. A to bylo tedy, pardon, ve 142 volebních okrscích. Já bych rád zdůraznil, že tyto mise pozorovatelské při volbách jsou obrovsky důležité, zejména když tedy hovoříme o těch dlouhodobých misích, protože zde jde o nejdůležitější část práce, protože vlastně dlouhodobě sbírají informace, vstupují v kontakt s různými nevládními organizacemi, eh, volebními komisemi a také sledují, co se děje v médiích před volbami. Já jsem si přečetl tu předběžnou zprávu ta je podle mého názoru velmi dobrá, vychází z nového modelu, který komise teď přijala. Ale v té zprávě ještě jedna věc, která tam tedy chybí. Tady se hovoří vlastně o nedostatečných opatřeních transparentnosti. Mě by zajímalo ve vztahu k čemu? Ve, ve vztahu k volení, nebo to byla otázka konsolidace těch hlasovacích lístků na vyšších úrovních než eh, hlasovací místnosti. Protože pokud chceme mít eh, dlouhodobou analýzu a přehled takovýchto eh, situací, pak si myslím, že by stálo za to mít na závěru téhleté předběžné zprávy jméno zástupce hlavního pozorovatele a v podstatě jména toho hlavního týmu, to znamená týmu, který se tomu věnuje třeba celých pět let. Mě by tedy zajímalo vlastně, kolik lidí se tam asi objevuje, jestli se to příliš nezúžilo, protože v tom případě může dojít k určitým problémům. Tady eh, nehovořím o problémech, se kterým jsem se sám setkal, ale přeci jenom si myslím, že pokud už jste příliš zvyklí na určité situace, pak už třeba něco předpokládáte a může to být na škodu věci. Děkuji. Nyní má slovo pan Kačmárek. Srdečně děkuji za zpravodaně pana eh, Preda. Děkuji. Já chci také poděkovat za zprávu. Souhlasím s panem Kašmanem, že dlouhodobí pozorovatelé jsou obzvlášť důležitý. A jedna věc mě trošku znepokojuje v tomto, v této zprávě, v tomto prohlášení. Je tu odkaz na informace v elektronických médiích před volbami. A tady se říká, že 44 až 45 hlavního vysílacího času na eh, těch hlavních kanálech dostali vládnoucí strany. A to je pouze zbytek. Byl pak distribuován mezi všechny zbývající. A přitom tady říkáme, že je to poměrně vyrovnané. Já myslím, že kdybychom takovou situaci měli v Evropě, v některém členských státu, kdyby vládní strana použila 4, 45% vysílacího času v rádiu a v televizi a my bychom říkali, že je to poměrně vyvážené, tak by asi na to někdo řekl, že jsme se zbláznili. Takže myslím, že tady trochu uplatňujeme dvojí metr. 45% pro Afriku, tady říkáme, že to už jde. Asi by bylo lepší prostě se držet fakt a nehodnotit to. A ne, neříkat, že to je vyvážené. Děkuji. Ano, děkuji, pane Predam. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, stručně. Na základě informací, které mám, mohu říci pár slov. Takže příslušníci delegace Evropského parlamentu a ti se tedy potom domlouvali s tou širší skupinou celkem delegace Evropského parlamentu byla asi v 60, v 70 uh, um, hlasovacích hlasovacích úřadech nebo hlasovacích stanicích. Z toho 180 bylo, eh, které, by, které bylo navši, navštíveno tedy těmi pozorovateli. Celkem 130 jich bylo, náš bylo 7. Takže samozřejmě jsme pokryli pouze malou část v těch třech regionech eh, hlavního města, kolem hlavního města a Bejra. Pokud jde o různé aspekty tohoto hlasování, tak systematicky se uvádějí ve zprávě. Byly tu problémy transparentnosti uplatněného postupu třeba při registraci kandidátů protože tam bylo ohromné číslo, obrovské číslo kandidátů, kteří se nemohli zapsat, kterým byl upři, upřeno, upřena možnost se zapsat. A oficiální názor byl takový, že volební zákon byl vypracován velice seriózním způsobem, racionálně, podloženě. A že se prostě uplatňoval, že se to uplatňoval podle litery zákona. To znamená, pokud byl někdo odmítnut, tak bylo řečeno, že my jsme tedy připravili znění, které je seriózní na základě toho, když zamítneme nějakou kandidaturu, tak se to nedá spochybňovat vzhledem k tomu, že to je všechno podle pravidel. Nicméně Eh, z té delegace, teda z té strany, kterou měl pan tady Simango, tak tady byly přesto určité obavy vyjádřeny a byly také vyjádřeny určité stížnosti, pokud se týkalo, co se týče zastrašování. A pokud jde o tu mediální situaci, skutečnost, že volební strana měla tedy těch 46 nebo skoro 50 a, a 54 pro zbytek stran, tak k tomu musíme říci, že Mozambik je stát, který má poměrně vážný, poměrně seriózně konstruovaný parlamentní systém, je proporční a že tato strana tam má poměrně eh, velký počet poslanců v tom parlamentu, takže to odpovídalo jaksi proporčně. Je tu skutečně velká, velké dominantní postavení této strany, vládní strany. Údajně dostali přes 60 odevzdaných hlasů. Myslím si, že ta zpráva paní Fiony Hall je velmi jasná. Já děkuji za skvělou práci, kterou terénu odvedla. Děkuji. Děkuji. Na nyní přejdeme k našemu poslednímu bodu. Ještě, ne, ještě se omlouvám. Pan Ne, ne, ne, to ne, že byste si mě nevšimla. Já jsem položil otázku, která myslím, že byla na komisi, a to zda budou nějaké problémy u těch předběžných zpráv nebo konečné zprávy dát tam ty zástupce eh, vedoucích toho, těch volebních týmů, případně i členy týmu eh, <clears throat> pozorovatelského. Ano, děkuji. Myslím, že s tím by problém neměl být. Některým, některým vedoucím pozorovatelům by se to nemuselo líbit, ale výjimečně třeba v případě Afganistánu z bezpečnostních důvodů jsme ta jména neuváděli, ale jinak systematicky uvádíme dlou, u těch dlouhodobých i krátkodobých pozorovatelů jména, včetně týmu. Ale myslím, že v konečném důsledku by to mělo být ponecháno na rozhodnutí každého vedoucího mise. Ale myslím, že eh, jinak s tím problém nebude. Velmi stručně, paní předsedkyně, myslím, že by to bylo na místě, nemyslím, že by to byl, mělo být ponecháno na vedoucím pozorovatelské eh, mise, protože jsou to peníze evropských daňových poplatníků, musí se vynakládat otevřeně, musí existovat transparentnost, proto jednoduchý způsob, jak to udělat, mají tam prostě jméno toho zástupce a toho, toho hlavního týmu někde prostě v příloze k té hlavní e, závěrečné zprávě. A to doufám, že by komise mohla akceptovat zájmu transparentnosti už proto, aby to bylo v souladu s nařízením 1049 z roku 2001 o veřejném přístupu k dokumentům. Děkuji. Děkuji vám. Dobrá. A teď už skutečně přistupujeme k dalšímu bodu. Hodina a půl, je to velmi důležité téma. A já chci obrátit vaši pozornost, pokud někdo z vás odejde v průběhu doby, kdy budeme řešit toto téma, že to opravdu důležité, takže doufám, že tady zůstanete v hojném počtu. A budeme se nyní zabývat evropskou koherentností soudržností politik EU zájmu rozvoje a oficiální rozvojovou pomocí plus, takzvaná ODA plus. Má to být na pořadu jednání um, po několik nadcházejících měsíců ta diskuze o soudržnosti politik a koncepce ODA+, k tomu můžeme říct, že 17. září komise vydala sdělení, které vychází z dvouleté zprávy o soudržnosti rozvoje, kde se prosazuje celoevropský přístup k soudržnosti politik a nová koncepce za, založena na maximálním využití rozvojové pomoci. Je to takzvaná koncepce ODA+. Je to záležitost, která by se měla těšit našemu velkému zájmu a být analyzována ze všech možných úhlů. A naše výměna názorů se bude odehrávat za přítomnosti komise François Moro, který vede, je, je šéfem jednotky eh, a působí v rámci DG rozvo, pro rozvoj a máme tu také experty Andreje Maximovi a Nils Kaiser, který je působí v Centru pro eh, European Policy Management Forum. A oni se, nám, oni se s námi podělí o názory na uh, tuto otázku. Nyní Francesca Keller, paní zpravodajka, kterou chci požádat, aby nám předložila hlavní body tohoto dokumentu, který bude sloužit jako východisko k naší diskuzi a pak dám slovo komisi a expertům. Takže prosím, paní Kele, máte slovo na sedm minut. Děkuji vám. Já se pokusím to vyjádřit stručně. Jak víte, soudržnost politik se definuje jako systematické pro prosazování, posilování politických kroků napříč různých agentů, a agentur a vytváření synergií tak, aby bylo dosaženo rozvojových cílů. To znamená, že v zásadě musíme zajistit, aby žádné politiky nebyly v rozporu s cíly rozvoje. A celkový cíl rozvoje je odstraňování chudoby nebo omezování chudoby, ale mnoho evropských politik a opatření v jiných sférách je v rozporu s tímto cílem snižování chudoby. Teoreticky je, si je Evropská unie vědoma tohoto problému a usiluje o soudržnost eh, politik, například v Maastrichtské smlouvě nebo v rámci Evropského konsenzu pro rozvoj a ještě více v Lisabonské smlouvě. A výbor bude reagovat vlastní zprávou z vlastní iniciativy na nedávná, která reagují na nedávná sdělení komise. Zpráva a sdělení vítáme, vítáme je, ale stále ještě nechávají určité pochybnosti. Sdělení eh, komise je v mnoha aspektech příliš pozitivní, ale nestojí za těmi slovy. Nic je to příliš vágní a prostě se tady přehlížejí kritické body. Momentálně nejsou k dispozici žádné eh, sankce a neexistuje žádný postup řešení stížností ze strany populace nebo nestátních aktérů, které by mohly eh, případně informovat o nekoherentnosti politik. Stále máme velmi omezený, omezenou koncepci koherentnosti a dlouhodobé strategie a eh, podpory po dlouhou dobu, to, tak, aby to zahrnovalo několik funkčních období. Proto to musíme vnímat jako dlouhodobou záležitost. Já chci poukázat na některé příklady nesoudržnosti v oblasti energetiky, intelektu, duše práv duševního vlastnictví, obchodu, financí a environmentálních otázek. Evropská unie počítá s příliš málo dodatečnými finančními zdroji na snižování dopadů v třetích zemích. Třeba se tady nezmiňují dopady evropské spotřeby biopaliv, jaký to může mít dopady na deforestaci a také konkurenci s s produkcí potravin. Několik studií ukazuje, že evropská politika agresivního prosazování biopaliv má různé negativní dopady v rozvojových zemích a negativní dopady na jejich prostředí. Kromě toho je produkce potravin vytlačována a často dochází k nelegálnímu zabírání půdy a ta kvalita konec konců je potom velice špatná, kdy jsou ničeny obrovské rozlohy pralesa za účelem pěstování biopaliv. A naše závislost na eh, fosilních energiích často ne, často prostě potom umožňuje prostřednictvím biopaliv jenom eh, řešit a nějakým způsobem eh, eh, na papíře kompenzovat dopady emisí skleníkových plynů. A pokud jde o práva duševního vlastnictví, tak evropská opatření mají jasnou tendenci hájit zájmy evropských společností. Rozvojové státy nejenom, že nemají přístup k novým technologiím a údajům, ale velice často jsou také omezeni určitými patenty eh, vztahujícími se na místní, místní rostliny a plodiny. Jinak naše postupy mají zničující dopad na různé eh, zemědělské postupy a v eh, těchto zemích, ničí se trh v rozvojových zemích a různé prvky ehm, zemědělské politiky jsou v rozporu s našimi cíly a to vůbec ani není ve sdělení komise zmíněno. Zvláště na poli obchodu je velká míra nesoudržnosti evropských politik. Strategie globální Evropy konkurující ve světě eh, podporuje jakýsi expertní model, který prosazuje zejména konkurenceschopnost evropských společností často na úkor eh, rozvojových zemí. A přístup eh, rozvojových zemí na náš trh je stále omezen. A to navzdory výzvám o k výzvám k liberalizaci. Tady opět chybí koordinace s rozvojovými cíly a vů, už vůbec nezmiňuje sdělení komise finance, i když finanční architektura má velmi značný dopad na rozvojové země. Dopad mezi různými prioritními oblasti je ponechávána stranou v celém procesu. Proto by mě od komise zajímalo, jak budete řešit tyto prvky nesoudržnosti a koncepci ODA+, plus, tak, jak byla prezentována komise, u toho souhlasím, komisí, u toho souhlasíme, že pomoc nestačí a že potřebujeme i další finanční toky. Ale přístup ODA plus v sobě zahrnuje nebezpečí, že členské státy se odchýlí od svého úkolu dosažení toho 0,7% cíle výdajů na rozvojovou pomoc. Je potřeba, aby prostředky z ODA ne, nebyly jakousi pákou na fondy, které z ODA nejsou. Finanční toky nemohou být často kontrolovány a nejchudší lidé z toho často nemají žádný zisk můžeme sice podporovat tyto toky, ale nemůžeme zodpovídat za jejich dopad. Ani tím nemůžeme ukazovat a demonstrovat, že to má jako hlavní účel rozvoj. A nemělo by se o tom diskutovat v rámci soudržnosti politik. To není otázka soudržnosti. Celoevropský přístup je stále velmi vágní a skutečně plány a dopady musíme dále vyjasnit a o to právě žádám komisi. Není mi jasné, jak by omezení určitých politických oblastí, kdy se, to, kdy se PCD bude, v nich se PCD bude analyzovat, mohlo samo o sobě učinit evropské rozvojové politiky koherentnější. Není jasné, na základě jakých kritérií byly nové priority vůbec zvoleny. A proto chci položit komisi několik dotazů, které doufám, že na konci zodpovíte. Za prvé, a to se týká opět těch pěti priorit. Jak byly zvoleny? S jakými kritérii? Proč jich je pět? A co účastníci z rozvojových zemí? Účastnili se výběru těchto priorit? A co se stane s těmi dalšími nesoudržnostmi v oblasti obchodu, rybolovu, financí a tak dále, které nejsou v těch vašich pěti prioritách vůbec obsaženy? A ještě druhá otázka. Proč komise nezahrnula žádný odkaz na poslední zprávu Evropského parlamentu? Proč jste nevzali v potaz poslední zprávu? Eh, právu, proč jste ji nezapracovali do vašich sdělení a jaká je vaše reakce na otázky a žádosti v těchto zprávách, zejména pokud jde o lesy a prodej dřeva. Dále, jaká jsou kritéria pracovního plánu PCD pro výběr politik a jaká, jaký mají dopad na rozvojové státy. Rozvojové státy jsou podstatě navíc, na zatím vylučovány z hodnocení dopadu PCD. Takže jak může komise zajistit, aby se ty rozvojové státy mohly účastnit více? A benchmarky, různé ukazatele pro hodnocení PCD nám chybí. Takže jak komise vůbec měří PCD? Nástroje pro, pro určování odpovědnosti rovněž chybí v EU i v členských státech. A když komise uh, uznává, že je potřeba implementovat eh, PCD, tak nepředpokládá žádný konkrétní instrument. Takže jaký nástroj komise navrhuje pro implementaci PCD? A ještě poslední jedna otázka, kterou si můžeme položit snad všichni, kdo tu jsme na výboru. A tak to je pro nás také dlouhodobý projekt. Jak můžeme zakotvit a zlepšit PCD v parlamentu? i v rámci Evropské unie. Čili, jak vidíte, mám mnoho otázek, ale to je proto, že to bylo velmi vágní a jsou tam jenom jakési náznaky a nejasné odpovědi eh, na to, co se vůbec míní tímto přístupem a ODA+. Plus. A proto bych byla velice ráda, kdyby nám komise mohla na tyto otázky nějakým způsobem zodpovědět. Děkuji a nyní předám slovo komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Keller za velmi jasnou prezentaci. Já z vnějšku mohu říci, že by asi bylo užitečné objasnit, že to sdělení v žádném případě nebylo nějakým, nějakou schrnující pra, zprávou. Jsou to dva různé dokumenty. Samozřejmě je zde zpráva, která obsahuje daleko podrobnější informace, ke každému tématu. Eh, a jsou tam ty věci, o kterých se zmiňovala paní Keller. Takže tam do určité míry už jsou odpovědi na vaše otázky a k tomu se ještě vrátím. A na sdělení se musíme dívat odděleně od zpráv, protože ta zpráva stejně jako 7.1 je strukturovaná do 12 politických oblastí ve kterých Evropská unie eh, přijala konkrétní závazky závazky v oblasti politi- soudržnosti politik v roce 2005. To znamená, že tam je zemědělství, rybolov eh, a tak dále. A dále bych chtěla říci, že to je možná vyrovnanější nebo vyváženější, než jak zaznělo v té prezentaci paní Keller. Já si myslím, že ta zpráva se snaží zhodnotit jak pozitiva, tak negativa pokroku nebo naopak nepokroku soudržnosti politik pro rozvoj v Evropské unie. Dále každá politická kapitola nebo další kapitola, každá kapitola obsahuje eh, nevyřešené otázky, nevyřešená témata. Eh, jsou tam tedy věci, ve kterých musíme ještě eh, pracovat, E, daleko víc, ve kterých je třeba udělat velký kus práce. A když teď přecházím k tomu sdělení, tak toto sdělení přesahuje myšlenku těch dvanácti politických oblastí. A my v návrzích dáváme dvě, dva, e, e, dvě hlavní sdělení nebo dvě hlavní myšlenky. Jedna je e, podpořit myšlenku PC jde v Evropské unii, ve členských státech a samozřejmě i v Evropském parlamentu. Takže ta dvě sdělení. Za prvé, proaktivnější přístup v soudržnosti politik. Když se zaměřujeme na globální politické priority, tak říkáme, že Evropská unie má jasný rozvojový a externí prvek. Potřebujeme mít globální přístup k PCD a máme zde otázku globálního zabezpečení potravin. A to samozřejmě se nerovná zemědělské politice. Pokud chceme být proaktivní ve rozvoji této dimenze opatření Evropské unie eh, ve prospěch zabezpečení potravin musíme se zaměřit na zemědělskou politiku, dále na politiku týkající se klimatu a ekologie, musíme se zaměřit i na energetiku, sem patří biopaliva a tak dále. Takže jedním z těchto velkých globálních úkolů je nikoli vyvíjet jednu konkrétní politickou oblast. Máme zde pět hlavních výzev a ty zahrnují možná i více než 12 politických oblastí, o kterých se zmiňujeme ve zprávě. A dalším hlavním sdělením toho našeho sdělení je, že jsou finanční toky i jiné než eh, než eh, toky eh, rozvojové pomoci, které jsou potřebné. To neznamená, že opomíjíme ODA+. To určitě tak není, ale říkáme, že to, co máme, není dostatečné a že eh, musíme zajistit i další finanční toky, ať oficiální nebo soukromé, a ať spadají do té či oné politické oblasti. A otázka je, jak Eh, dosáhnout toho, aby ty neoficiální toky byly eh, přátelštější této pomoci. My nástroje, které máme a které potřebujeme, popisujeme ve své zprávě. Zmiňujeme se o opatřeních v oblasti migrace. Hovoříme o tom, že tomuto, to jsou iniciativy na úrovni členských států i Evropské unie. Když hovoříme o návratech, tak zde jde o zvýšení hodnoty pro země, které vracejí. A dále intervence, bezpečnostní intervence nebo bezpečnostní zásahy by měly se zaměřovat na sociální cíle a neměl by se, neměla by se brát v úvahu pouze nákladnost tohoto zásahu. Takže zde zase sledujeme další toky ve prospěch obyvatelstva. Dále klimatické změny. Rozvoj zde také musí být politickou prioritou. Tyto návrhy, které se objevují v našem sdělení, vyplývají z hodnocení, které jsme provedli v našich dvou zprávách o PCD, především ve zprávě z roku 2007 eh, a ve zprávě z loňského září eh, Zjistili jsme, že e, tato činnost není dostatečná, že jsou stále ještě velké překážky v rozvojových zemích, proto, které jsou kladeny rozvojovým zemím, aby dosáhly rozvojových cílů. Takže PCD je jakýmsi dalším příspěvkem k PCD. Nenahrazuje oficiální rozvojovou pomoc, E, to zcela jasně vyplynulo ve sdělení komise už v roce 2005 a opakuje se to i ve sdělení v roce 2009. Rovněž se zde konstatuje, že PCD je složitý, e, ať obtížný proces, který e, zahrnuje spoustu aktérů a institucí, jak eh, oficiálních nebo jak státních, tak neformálních a musíme dělat více, aby byl efektivní. A to více znamená být proaktivní a proto vypracováváme skutečný pracovní program, což se dosud ještě nestalo, ve kterém hovoříme o politických iniciativách, kterými můžeme zlepšit PCD. Takže to tedy jsou hlavní sdělení v tom, nebo hlavní, to je hlavní poselství toho našeho sdělení. A jak jsem říkala, eh, to sdělení není žádným schrnutím zprávy a proto nevím, zda mám procházet jednotlivými oblastmi, jednotlivými kapitolami, protože je zde 20 stran. Eh, můžeme, je zde analýza eh, pokroku či nepokroku v agendě z Doha. Hovoří se zde o vyjednávacím procesu, pomoc za pokrok výhody pro, nebo zi, eh, benefity pro eh, rozvojové země z eh, obchodu a dále je zde i prvek zemědělské politiky. A pokud jde o suroviny, toto je nová oblast práce pro komisi, protože komise na začátku tohoto roku přijala sdělení a cílem je zajistit tuto rozvojovou dimenzi právě v tomto sdělení z letošního roku a snažíme se definovat eh, řadu akcí, které zajistí eh, otázku surovin. Pokud jde o rybolov a Eh, těžbu eh, dřeva. Zde eh, rovněž jsou odpovědi na otázky, které jste předložila. Jsou zde určité problémy, které budeme ještě sledovat. To je součást naší práce v oblasti PCD. Pokud jde o rybolov, zde to podléhá hodnocení a využití mechanismů a nástrojů které pokrývají těchto 12 eh, oblastí a ještě je přesahují. Pokud jde o rybolov, chci říci, že globální zajištění potravy je prioritou eh, v PCD a neznamená to, že se díváme jenom na jedinou politiku, tedy na politiku rybolovu pro tyto země. Ale každopádně je to zásadní věc, když sledujeme cíl zabezpečení potravin je třeba se prostřednictvím nebo přes těch pět výzev podívat na všechny eh, příslušné politiky. A těžba dřeva, to je velký problém. Eh, odlesňování tropických pralesů je taky velmi vážný problém a proto to musí být v naší zprávě a je to zde v kapitole energetika a ekologie a e, těžba dřeva tedy bude stále e, v naší agendě a financování v těch 12 politických oblastech, Vycházíme ze závazků přijatých PCD v roce 2005. Je to ale věc, která se vyvíjí a uvědomujeme si, jaký je eh, význam boje proti nelegálním finančním tokům, proti daňovým únikům, proti daňovým rájům a je třeba eh, na základě těchto mezinárodních akcí zajistit eh, Mm, pokrok nebo výhody mm, přeshraničně nebo na mezinárodním poli. Na v prvním čtvrtletí roku 2010 budeme mít v tomto smyslu eh, schválen, eh, schváleny příslušné materiály. A pokud jde o duševní vlastnictví, vybrali jsme si oblast, která bude potenciálně velmi významná pro sociální i hospodářský rozvoj, protože tato práva jsou velmi významná pro rozvoj technologií a pro transfer test technologií duševní vlastnictví je součástí i agendy týkající se klimatu nebo klimatických změn je zabezpečení potravin a rovněž jsme už v minulosti se zaměřovali na rozvojové cíle eh, v oblasti dohod eh, nebo v dohodách v oblasti zdravotnictví. E, my se domníváme totiž, že duševní práva mohou e, působit ve prospěch rozvoje a právě proto je sem zahrnujeme do takové té širší agendy. Klimatické změny jsou politickou e, prioritou a samozřejmě v následujících měsících i letech eh, si ponechají svůj význam a své místo v našem programu. Je mnoho témat spojených s klimatickými změnami a rozvojem, která považujeme za prioritní. Takže my nechceme v žádném příjame, při, případě snižovat eh, počet politických oblastí, protože politické závazky přijaté v roce 2005 zůstávají v platnosti. Máme politický dokument, ale chceme být proaktivnější nejenom, že budeme používat iniciativy, které byly přijaty v jiných politických oblastech a že je eh, budeme monitorovat, ale chceme vytvořit a zdůraznit silnou politickou dimenzi. Fakt je, že politický procent nebo PCD je asi vůbec nejobtížnější, protože se vždy pohybujeme na okraji něčeho. PCD je na okraji eh, vývoje protože samozřejmě zde hovoříme o oficiální rozvojové pomoci, ale přesahujeme ji. A je to eh, i e, na okraji e, práce politických oddělení, protože to překračuje jejich e, činnost. Takže my teď jsme dále, než jsme byli, protože máme zkušenost u praxi už pětiletou s přijetím těchto závazků a nyní se zaměřujeme na vyšší úroveň politické angažovanosti v PCD. Takže chceme, aby toto téma zůstalo eh, prioritní politické agendě Evropské unie i jednotlivých členských států. A už hovoříte více než 15 minut a proto vás eh, musíme přerušit. Mluvit. You have the floor for 10 minutes. Um, Další řečnice. Mnohokrát vám děkuji za tuto příležitost představit to, čemu někdy říkáme taková protispráva o politice pro rozvoj. Takže my zde předložíme tu zprávu, ale samozřejmě také řekneme něco k samotné politice. Concord je federace neziskových organizací, které se věnují této oblasti. V podstatě představujeme asi 1600 nevládních organizací, což samozřejmě představuje miliony občanů v celé Evropě. My vstupujeme do dialogu s členskými zeměmi, s Evropskou unii, a samozřejmě věnujeme se také efektivitě, účinnosti pomoci. My v podstatě vycházíme z přístupu, který vychází z práv jednotlivých skupin. Takže tady jsem rychle proběhla několik slajdů. Vím, že řada z vás konkurs zná, takže jsem to probíhala takhle rychle. tu zprávu jsme předložili proto, abychom dosáhli právě té soudržnosti politiky. A já zde opravdu sympatizuji s kolegy z vašeho výboru, protože vím, že není úplně jednoduché dávat eh, tato témata na pořad jednání. Já bych ještě také zúraznila eh, v podstatě takové ty asi nejdůležitější nesoudržnosti v pěti politických oblastech. A dokud se nám nepodaří vyřešit všechny problémy, které eh, stále ještě platí v tom rámci PCD, pak bude poskytování pomoci rozvojovým zemím eh, jako eh, vylívání vody do nějakého děrovaného síta. Prostě nebude to dostatečně účinné. Možná víte, že byla eh, zveřejněna kniha na toto téma, která eh, vyvolala v podstatě takovou rozpravu o tématu účinnosti pomoci. My samozřejmě neříkáme, že pomoc by měla být zrušena. Spíše nám jde o to, že je potřeba nějak lépe nastavit systém, v rámci něhož funguje. PCD je ještě důležité z toho důvodu, že v podstatě ukazuje nedostatky modelu, který mm, zdůrazňuje růst, aniž by umožňoval eh, jakousi redistribuci. Tady v podstatě tedy se hovoří zejména o sociálních otázkách. PCD, tím tedy myslím eh, tu soudržnost politik v zájmu rozvoje nám jde o to, abychom opravdu mohli využít všechny stávající politiky pro dané země, rozvojové země, tak aby si mohli sami nějakým způsobem korigovat svůj rozvoj. My věříme, že tahle ta soudržnost, ať už eh, je pomoc poskytována jakkoliv, tak nebude podkopávat další cíle. V podstatě nám jde o to, že tedy nesmíme škodit tím, že se snažíme eh, nějakým způsobem eh, přinášet zlepšení. My, co by neziskové organizace, nevládní organizace, jsme často nuceni k tomu, abychom předkládali hodnocení na základě výsledků. Ovšem my věříme spíše na hodnocení na základě jistých práv, která je potřeba dodržovat. Také se věnujeme vzájemně propojeným externím dopadům těch různých evropských politik v zájmu rozvoje tady v podstatě jde tedy o propojení mezi obchodem, migrací, rozvojem, rybolovem a tak dále. Pak zde byla také řada nových problémů, či problémů, které existují delší dobu, ale prostě se teď zhoršily, jako například eh, daňové úniky a podobně. Ve své zprávě zdůrazňujeme podstatě takové tři příčiny nedostatečného pokroku. Jednak si myslíme, že ty rozvojové účely byly podřazeny jiným účelům. Myslíme si také, že často se stanovují nevhodné eh, cíle. prostě ty politiky mají často nevhodné priority, nejenom tedy v oblasti rozvoje, ale také co se týče blahobytu Evropanů. My se tedy v naší zprávě díváme na vzájemná propojení pěti oblastí politiky klimatické změny, obchod, zemědělství, migrace a finance. Eh, my jsme si vybrali těchto pět témat z důvodu omezených zdrojů, prostě nemůžeme jich mít více. Také se díváme na to, jak členské státy provádějí tuto politiku. Zaměřili jsme se třeba na Belgii, Českou republiku, Nizozemí a fin- eh, Švédsko. Víme, že budeme mít eh, v roce 2050 asi 200 milionů eh, migrantů, kteří budou přinuceni tedy k tomu, aby migrovali do jiné země díky klimatickým změnám. A eh, tyto lidi zřejmě budeme posílat zpátky, což je nefér, protože ty klimatické změny budou způsobeny i námi. Například Kamerun před několika lety zakázal dovoz zmrazených kuřat, protože to má obrovský dopad vlastně na místní trh. Na... Oni to tedy v podstatě vyloučili z eh, dočasné eh, dohody o volném obchodu v roce 2008. Ovšem samozřejmě není to úplně jednoduché téma, nedávné době třeba v Evropské unii je takovým dramatickým tématem mléčný průmysl, mléko. Takže já si prostě myslím, že tady musíme třeba tyhle ty politiky také porovnat a nahlédnout, že někdy přistupujeme vyloženě pokrytecky ke kritériím, která klademe na některé rozvojové země. Uh, v některých afrických zemích eh, třeba lidé vyloženě přišli o svoji půdu jenom proto, aby my jsme tam mohli pěstovat plodiny, které eh, produkují biopaliva. tak zde máme obrovské částky, eh, třeba eh, asi bilionu dolarů, které eh, jsou potřebné a které ukazují, jak malá stále naše pomoc je. Evropská unie by tedy nějakým způsobem měla přivést jednotlivé členské státy k tomu, aby se uplatňovala směrnice o transparentnosti a úsporách pak je také potřeba podívat se na to, jakým způsobem se mm, investuje ze strany Evropské banky do některých velkých infrastrukturních projektů. Zda náhodou tam nehrozí riziko, eh, že to jde hlavně do takzvaných daňových rájů a podobně. Eh, na straně 7 zprávy máte eh, dlouhý seznam doporučení, která předkládáme. My souhlasíme s, komisí v tom smyslu, že potřeba postupovat společně, abychom to napravili. Ale nejprve je tedy opravdu naplňovat to, co bylo nastaveno. Takže zajistěme, prosím, že ty mechanismy, které už máme, jsou správně využívány. Podívejme se na doporučení poslední zprávy třeba právě vašeho výboru Myslíme si, že je potřeba mít závazné, eh, zá, závazné cíle, protože jinak si opravdu kladu otázku, jaký je smysl těchto hodnocení dopadu. Eh, některé členské státy teď dokonce si přejí mít jakéhosi ombudsmana pro tuto oblast PCD. A kromě toho je potřeba vycházet více z ze stávajících podkladů. My bychom třeba mohli mít slyšení společně z výbory INTA, z eh, výbory pro lidská práva a dalšími. A teď eh, k tomu eh, přístupu celá Unie, takzvaně celkově unijnímu přístupu. To znamená, Evropská unie by měla pracovat na těch PCD, v rámci celkového přístupu, který ustanoví jakýsi politický rámec. Už jsem zmínila ten problém se stanovováním priorit. My zde opravdu musíme pracovat intenzivně. Ovšem vytváření těch politik to opravdu musí být holistický přístup a pokud něco priorituje, pokud vytváříme tedy priority, my se trošku bojíme, že to odvede pozornost od některých škodících politik, protože třeba komise si nestanoví obchod jako jednu z priorit. Potom třeba co se týče těch duševních práv, v tom sdělení jsou zmíněna pouze pozitivní eh, témata. Ovšem, my třeba víme, že některé země jako Čína nebo Indie úplně mm, tak trošku překračují eh, některá, některé naše definice týkající se například přístupu k lékům a podobně. Takže odkud pochází tenhle ten celostní přístup? Pochází vlastně ze samitu G8. Tlačila na to hodně italská vláda. Šlo, k tomu, šlo také k celostnímu e, přístupu ze strany států. Eh, Evropská unie také vydala sdělení o podpoře rozvojových zemí, to bylo v tomto roce, v roce 2009. A tam vlastně se hovoří o využití zdrojů ODA pro um, financování e, účelů, které nespadají do ODA. My si, že to je v podstatě vysílání špatného signálu ve špatnou chvíli. Víme, že například v tuto chvíli remitence klesají, eh, obchodní toky klesají a také víme, že ODA je v tuhle tu chvíli jediná jistá věc, kterou <laughs> rozvojové země mají, i když samozřejmě si kladu otázku, zda to je opravdu tak eh, jisté. Ale zatím je to tedy jakýsi předpověditelný zdroj financování, my tedy víme, že ten přístup EU i ODA nás trošku odvádí od těch témat. Já už jsem hovořila asi s osmi členskými státy. A velmi často se nás lidé snaží ujišťovat v tom smyslu, že dostojí v tě, svým závazkům. Ovšem já vím, že je potřeba zůstat realistickými. Já si tedy v této oblasti dělám starosti. A ti, ti z vás, kteří četli to sdělení, já bych vás ráda upozornila na jednu takovou nevinnou větu, že koncepce ODA Plus se využije proto, aby se zapojila do příštích diskusí o finančních vyhlídkách, zejména o strukturálních výdajích. A to je trošku věta, která vyvolává obavy. protože zabarvuje celé to sdělení. To sdělení můžeme si vykládat i pozitivně, ale je potřeba věnovat pozornost téhle větě. A to nás přivádí k otázce spolitizování pomoci. Zatím nevíme, jak v budoucnosti bude vypadat institucionální architektura podle Lisabonské smlouvy, ale je tedy riziko, že se možná vzdálíme mm, svým cílům, které jsme si stanovali v oblasti boje proti chudobě. Já si tedy kladu otázku, zda chceme otevřít pandořinu skříňku v oblasti ODA+, tím, že umožníme členským státům, aby si sami říkali, kde chtějí doplňovat své závazky pomoci. My tedy chápeme politický kontext, vím, že to není jednoduché, Víme, že například minulý týden jsme měli zasedání s Davidem O'Sullivanem z DG Trade a my jsme se ho ptali, jestli si nedělá trošku obavy ohledně toho, co stojí v tom sdělení a on říkal, prosím vás, takhle to je vždycky, takhle to probíhá vždycky. Oni to berou jako normální proces. My tedy také chápeme, že ODA je nějakým způsobem atakována. Prostě je potřeba zajistit politickou podporu pro rozvoj a pomoc. A vlastně i zpráva vydaná minulý týden jasně ukazuje, že členské státy stále chtějí dostat svým závazkům vůči pomoci a my jim v tom tedy musíme pomoci.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 Takže já na to navážu. Za naší organizaci chci poděkovat paní předsedkyni za tuto příležitost se vyjádřit a já to případně ještě doplnit tu prezentaci od Concordu a komise. Takže já mám také slajdy. A pracuji pro Evropské centrum, které se zabývá od roku 19, 1996 eh, rozvojovou pomocí. V této prezentaci se chci dotknout čtyř věcí. Naší práci ve výzkumu v oblasti soud, rozvojové soudržnosti a některé jejich eh, potíží, které, na které narážíme. Takže pokrok, kterého jsme dosáhli, Minulý týden jsem dostal zá, návrh závěru rady o zprávě a o sdělení komise. My jsme se na to podívali a můžeme se s vámi podělit eh, o několik postřehů. A ještě konečně několik myšlenek, které vyplynuly z našeho výzkumu eh, ohledně role Evropského parlamentu. Takže nejprv, abychom se učili PCD, budeme mít posílený um, právní základ a dopad politik musí být nyní vzat potaz ve všech oblastech, v oblasti snižování chudoby a eh, jestli se to děje efektivně, to je velice těžko hodnotitelné. Nevíme, jestli ta sklenice je napůl prázdná nebo plná, jestli to vůbec správná sklenice a kolik eh, kapaliny by v ní mělo být. A z toho vyplývá, že se vyjadřují různé názory na to, jestli toto úsilí je úspěšné nebo nedostatečné, jestli politiky jsou dostatečně soudržné nebo zatím ještě nesoudržné a to brzdí celkovou, celkový průběh diskuze, brání to také objektivnímu výzkumu. Takže stručně řečeno, je nejasné, co to vlastně znamená v rámci PCD, co znamená ta, ten, ta dostatečná efektivita. My jsme prováděli různá hodnocení, zjišťovali jsme, jaké mechanismy mají evropské členské státy na podporu PCD, co dělá parlament, co dělá komise za druhé, nedávno jsme také měli, provedli výzkum týkající se dopadů evropských politik na hlad a přístup k léčivům v rozvojových zemích. A náš výzkum této poslední studii ukazuje, že se dosti těžko lidem v rozvojových zemích vysvětluje, o co vlastně, o co nám jde ale jakmile jim vysvětlíme ty dopady, tak pak už jim to jasné, ale oni často nemají vůbec ponětí o žádných politických debatách v Evropské unii nebo o právním základě a podobně. Je velice těžké taky v rámci výzkumu navázat určitý dopad na chudobu k nějaké evropské politice nevíme, jestli třeba doktoři ze Zambie jezdí do Evropy v důsledku evropských politik, nebo protože musí čekat dva roky, než dostanou um, zaměstnání. To je jenom jako příklad. Měli jsme také pocit, že by to nemělo být řízeno poptávkou, nemělo by to eh, vyhovovat žádné byrokracii, ale mělo by to být skutečně vycházet z potřeby rozvojových zemí. Zjistili jsme, že lze hovořit o třech mechanismech. Explicitní, politická prohlášení, to znamená to, co se opravdu musí dít, koordinační mechanismy, kdy se lidé mohou setkávat, jakož jsou třeba ty interinstituční konzultace v komisi a konečně umožnění výzkumu, tak aby ten celkový proces tvorby politik byl informovaný jsme financováni s různými členskými státy a máme pocit, že přístup je zatím příliš experimentální, ať už a že některé politické závazky jsou sporné. Některé evropské vlády nemají příliš velké ponětí o tom, jaká intenzita úsilí je vlastně potřeba. Stačí na to čtyři lidi na vašem ministerstvu pro zahraničí nebo více zatím se zdá, že to členské státy neví. A pokud tam jsou, tak na čem mají pracovat, nebo má jeden eh, státní úředník třeba zodpovídat za tři oblasti a tak dál. Některé členské státy dokonce vlastně k PCD žádnou politiku nemají. A ty podmínky se mezi jednotlivými členskými zeměmi dost liší. Jak tedy zajistit, aby všechny ty politiky byly dlouhodobé, aby vycházely z spolupráce, aby nebyly navázány na určité vlády či koalice. Tím pádem, jakmile se dostane k moci nová vláda, tak není jisté, jestli PCD bude pokračovat stejným tempem, nebo jestli potřeba výzkum obnovit. Musí se vytvořit určitá kultura PCD a to bude trvat možná tak 20 let. Nedostatek eh, podpory výzkumu. Tam se zatím podniklo nejméně práce. Je to největší problém, protože když chcete podporovat PCD, tak se musí úředníci, kteří za to za to zodpovídají, musí, se, musí navštěvovat jiná ministerstva, přesvědčovat je o smysluplnosti PCD, musí předkládat dobré argumenty, když jdou třeba na ministerstvo obchodu, musí tam přesvědčit velmi eh, statné ekonomy o pravdivosti, o smysluplnosti toho, co dělají. Takže to je potřeba mít eh, silný výzkumný základ – a výzkumu PCD se musí, musí jít nad rámec jednotlivých incidentů. Ovšem je těžké se za tuto rovinu dostat a vnímat PCD tedy širším, širším, v širším kontextu. To je zatím stále ještě velká výzva. Teď k návrhu e, závěru rady. Několik řečníků se tady vyjadřilo k pěti obecním oblastem, kde rada oceňuje dosažený úspěch, vítá doporučení komise přistupovat k PCD strategičtěji, zacíleněji a s, se zaměřením na partnerství. Toto vyplynulo z diskuzí v roce 2007 a z reakcí na zprávu, která říkala, že je potřeba mnohem více investovat do dialogu s rozvojovými zeměmi. A kromě února letošního roku, kdy některé státy, jaká te použi- poprvé použili článek 12 toho diskotonu, když žádali komise, aby vysvětlila nová, nová strategická opatření, tak jinak v uplynulých devíti letech od podpisu dohody v Kotonu. Tato příležitost kontaktu s rozvojovými zeměmi nebyla využita. ODA plus O tom se vůbec návrh závěru rady nezmiňuje. Když jsem to viděl, jak to ještě bylo pořád na Koreperu od té doby, ale myslím, myslím, že od té doby se to nějak nezměnilo, že to tak bude i nadále, takže diskuze o DA plus tam vůbec není zmíněna. Možná čekají na to, co vzejde z Kodaně. A možná také že některé členské státy chtějí od definicí diskutovat spíš v Paříži než v Bruselu? A vzhledem k tomu, že Kodaň může mít velký dopad na naše chápání ODA, tak eh, to musíme mít pochopitelně na zřeteli. Většina definic vycházela často z obavy, že třeba válka v Iráku bude do toho zahrnutá, ale myslím, že teď se klima trochu mění. Rada vítá těch pět oblastí navržených ve sdělení komise a změnila jeden z nich. To je ten, který se týká práv duševního vlastnictví. A nyní se tomu říká obchod, trade. A také tam má, mají být daňové úniky a nezákonné peněžní toky španělské předsednictví se tímto tématem chce zabývat, takže k tomu má příležitost. A konečně má, došlo k odložení implementace. Ten pracovní plán má být rozvinut v roce 2010 a na základě toho by bylo snažší s tím pracovat, protože mělo by to být něco, co je provozu schopné, co je to integrované s, do, dia, s, do dialogu s rozvojovými Země ale zároveň jsou všichni aktéři vyzýváni, aby ho implementovali. A, takže to bude většinou na příští rok. Teď pokud jde o roli parlamentu při podpoře PCD, a já jsem musel teď přeskočit několik témat, protože jsem začal pomalu, v naší studii z roku 2007 jsme také ošetřili eh, činnost Evropského parlamentu v oblasti rozvoje a zjistili jsme, že došlo ke zvýšení počtu zpráv, které zmiňují PCD. A že v určitém smyslu eh, eh, parlamentní výbory dělají vel, odvádějí velice důležitou práci. Jedna záležitost, eh, která se týká parlamentu v členských státech, a je to vlastně kritika, je, že často výbory nepomýšlejí eh, nad rámec eh, těch nejužších témat nebo oblastí, které zajímají v parlamentu, byly uskutečněny některé zajímavé experimenty v oblasti tzv. horizontálních výborů v roce 2008 a také v souvislosti s krizí. Když se podíváte na mandát parlamentního výboru pro rozvoj, tak explicitně neodkazuje na podporu PCD. Nicméně lidé to vnímají tak, že to de facto do tohoto mandátu patří. Takže výbor pro rozvoj lze vnímat jako horizontální výbor. A myšlenka společných slyšení s jinými výbory by byla velmi na místě. Výbor se také musí přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Tady máme několik nápadů, co by se mohlo změnit. ale těch podnětů je tedy mnoho. Je jedna velká obava, je, že zodpovědnost za PCD by mohla být sdílena mezi komisí a mezi tou službou pro vnější vztahy? A je tedy otázka ustavení nějakého dialogu mezi vysokým zástupcem a komisí, kdo z nich se dostaví do parlamentu, když se když půjde o PCD. A když se díváme na předchozí pořady jednání, zdá se, že PCD v nich nefiguruje příliš významně. Nevíme, jestli lidé chtějí diskutovat o jiných věcech. Zdá se nám, že teď je příležitost použít článek 12 a posunout se vpřed. Děkuji, to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Čtyři žádosti o slovo. Pan Kašman jako první. Thank you, Madam President. Um, thank you to our Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodajům, zpravodaji a zástupkyním parlamentu za prezentace. A Většina těch obav, které zasněly z prezentacích, jsou i moje obavy. Začal bych tím, že pohovořím o návrhu a tím jsou ty horizontální výbory. Já si myslím, že bychom neměli znovu vynalézat už vynalezené. A e, Vezměme si, zpravodaj hovořil o politice soudržnosti a soudržnosti politik a myslím si, že bychom měli mít stálého zpravodaje stejně tak jako pro práva žen a práva dětí. A e, to se týká i e, vlastně začátku našeho nového mandátu, e, protože vidíme, že v tomto dialogu není dostatečná angažovanost vůči rozvojovým zemím a soudržnosti politik přímo v terénu. Myslím si, že musíme tyto země přímo zaangažovat, protože hovoříme o 7% hrubého národního příjmu a máme tím mechanismus, eh, který nám vlastně pomáhá se zbavit svých povinností. A my eh, můžeme mít výsledek, který nebude ovlivňovat eh, projekty pozitivně a že bude ovlivňovat naopak ty, kteří investují. Myslím, že se musíme k tomu postavit čelem. Já si myslím, když když mám být to říci diplomaticky, protože eh, mi bylo řečeno, že mám být diplomat. Ehm, to, co přichází od komise a rady, je takové slabé nebo eh, křehké, protože naším celkovým záměrem eh, je vlastně uchopení moci a uchopení rozvojových eh, rozpočtů, které jsou v odpovědnosti vysokého zástupce a já bych nikdy toto nepodpořil eh, protože je to cizí všemu, co Evropská unie udělala a co je efektivní e, a touto věcí je rozvojová pomoc. Máme jiné nástroje, jak ovlivnit to, co děláme, jak Afriku a nejenom Afriku e, držet mimo tu závislost, kterou my vlastně i podporujeme. Pokud se nedosáhne cílů stanovených oficiální rozvojovou pomocí. Takže, paní předsedkyně, mám tyto dva problémy. Potřebujeme soudržnost politik, ale dovolte mi, abych eh, si vybral jeden konkrétní stát a abych řekl, že například Francie nebude nikdy souhlasit s radikalizací společné zemědělské politiky, e, která sama o sobě by velmi eh, podpořila a velmi eh, eh, zlepšila život v, zemědělsk, v rozvojových zemích. A to se ale nikdy nestane, i kdybychom se všichni sebe víc snažili a já jsem pracovala deset let ve výboru Libe. Někteří mohou říkat deset let, to je až příliš dlouhá doba, ale fakt je, že máme politiky, které můžeme použít a používáme proto, aby lidé v rozvojových zemích žili lépe. A e, stačí k tomu pouze e, využívat smlouvy, které máme se třetími zeměmi a bojovat proti hladu, proti válkám, proti zneužívání. Toto všechno by zamezilo eh, krvácení zemí a odchodům lidí, kteří opouštějí své země čistě jenom z ekonomických důvodů. Mám vážné pochybnosti o tom, že lidi, to lidé věděli o PCD plus. A když tedy se tomuto věnujeme, zajistěme, že máme stejné ambice, že chceme dosáhnout stejných výsledků a že soudržnost politiky je ve prospěch vývoje a nikoliv, že je ve, ve rozpěch vysokého komisaře. Já se nikdy neomlouvám za to, jak hovořím ale komise opravdu mě stimulovala k tomu, co jsem říkal, protože fakt je, že naše debata nebo naše diskuse bude velmi živá, velmi bojovná a já za parlament bojovat budu. Děkuji vám. Eh, pan Kerenc má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že toto je pouze začátek diskuse o soudržnosti politik, protože kdybychom už byli na konci, řekl bych, že máme dva důležité partnery. Za prvé radu, která není přítomna, a dále členské státy máme členské státy Evropské unie, které na politiku rozvoje věnují pouze e, nezbytné částky a komise říká, že to e, je vlastně jenom 20 celkové rozvojové pomoci. A chybějí zde naše, naši partneři z jihu, zástupci rozvojových zemí, protože pokud chceme být koherentní, musíme se koherentně i chovat i ve smyslu principů, jako je partnerství. A partnerství nás nutí eh, naslouchat svým partnerům, protože pokud to tak nebudeme dělat, vrátíme se do koloniálních dob. A myslím, že to nechceme, že většina z nás je proti návratu koloniální politiky. A další bod řízení a soudržnost můžeme skloňovat na různých úrovních, například Evropská vláda. A v této diskusi chybí vysoký zástupce, chybí ten budoucí vysoký zástupce, nemůžeme ho nazývat ministrem zahraničních věcí, ale bude to člověk, který bude tuto funkci zosobňovat, protože bude mít dvojí funkci, jednak to bude místo předseda komise a za druhé bude vysokým zástupcem Evropské unie pro zahraniční vztahy. A já to říkám, protože jsem velmi rád, že komise řekla to, co řekla. Je třeba, aby vojenský aspekt evropské politiky vycházel taky nebo bral v úvahu taky přání rozvojové politiky. A doufám, že ta vaše interpretace bude i interpretací komise, celé komise a doufám, že to bude také interpretace vysokého zástupce a doufám, že to bude také interpretace Rady ministrů. Pokud budeme sdílet toto stanovisko, pak si kladu otázku, proč jsme před několika lety zrušili Radu ministrů pro rozvoj bylo jenom velmi málo lidí, kteří bojovali proti zrušení této rady ministrů. Byl to především premiér mojí země a předseda Evropského parlamentu Pat Cox. Ti byli proti zrušení eh, Rady pro rozvoj. A myslím si, že toto by se mělo dotýkat jistých nebo toto téma by se mělo dotýkat jistých politik. A když se podíváme na hierarchii evropského vládnutí a když se podíváme na to, jak se rozděluje rozvojová pomoc, vidíme, že chceme, aby rozvojová politika měla utilitaristický charakter a pokud bude utilitaristická, nebude koherentní. Takže pokud dáme tomuto přístupu utilitární charakter, bude rozvojová pomoc v podstatě zvyšovat dluh, který se naakumuloval vůči rozvojovým zemím, například eh, v oblasti klimatických změn. Podívejme se na koreňskou konferenci. Prostředky, které se investovaly, do boje proti klimatickým změnám do rozvojových zemí a toto je tedy považováno za rozvojovou pomoc, tak peníze, které se budou investovat, mají být dodatečné peníze, čili peníze navíc. Je třeba tedy přesně eh, definovat veřejnou pomoc rozvoji a veřejnou rozvojovou pomoc na této úrovni můžeme takto hovořit, ale jakmile opustíme parlament, budeme mít odlišné vnímání veřejné pomoci pro rozvoj a veřejné rozvojové pomoci. Je třeba tedy v tomto smyslu toho, to vyjádřit zcela přesně a jasně, aby partneři v dalších evropských vládách, kteří se zabývají rozvojovou pomocí, e, zachovávali stejné stanovisko. Čili musíme mít přesné pojmy. A dále chci říci, že nemůžeme nechat stranou to, co se týká konfliktů problematiky konfliktu jako takových, protože konflikty jsou výsledkem nedostatečného boje proti chudobě. A je potřeba, aby se veřejná rozvojová pomoc zaměřila na boj proti chudobě. Nejsem proti širšímu eh, a konceptů, kde by byly začleněny další prvky, jako například obchod, protože všechno, co se děje v rámci eh, vnitřní eh, nebo politik eh, Evropské unie má vliv i na venek. Takže je třeba se na to podívat celkově. A když se podíváme na analýzu geneze konfliktů, vidíme, že ve většině případů současné konflikty vyplývají z eh, chudoby. Proto je třeba bojovat proti chudobě a je třeba vzít v úvahu eh, tyto různé prvky, pokud chceme mít Eh, diskusi, která povede k jasným závěrům a trvám také na vyjasnění termínu a na jasné a přesné definici. A je třeba také říci, eh, čemu, co pro nás, eh, jak rozumíme pojmu soudržnost politik. Máme zde i nové členské státy, které dávají přednost oblasti Kavkazu, a východu Evropské unie. Pak máme další státy, které dávají přednost Latinské Americe, to jsou především jižní země, a pak jsou další, kteří se domnívají, že nejdůležitější je středomořská politika. Takže zde máme velmi mnoho názorů na veřejnou rozvojovou pomoc. A myslím, že v tomto smyslu musíme mít také koherentní přístup a musíme mít jednotnou koncepci. Nechci, abychom měli stejné myšlení, ale stejný přístup, pokud chceme být koherentní. A Evropská unie jako celek tedy musí vést stejný boj, aby nedošlo ke k, k fragmentaci vnímání. Myslím, že jsem se vyjádřil jasně. Přeji paní zpravodajce hodně odvahy při přístupu k, rozvoju, k oficiální rozvojové politice a k soudržnosti politik. A myslím, že je třeba vyjasnit definice, abychom si byli jisti, že když budeme o těchto věcech hovořit, tak jim budeme stejně rozumět. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Berman. Budu pokračovat francouzsky jako můj předřečník. Jsem trochu v rozpacích nad touto rozpravou, protože my celá léta bojujeme za soudržnost všech evropských politik. A přece to, co dáváme jednou rukou, nebudeme druhou rukou brát zpátky. Takže dotace na rozvoj pro, na, na export zemědělských výrob, eh, výrobků nebo dotace na rybolov máme prostě eh, jsou jako jedna věc a teď tady máme vyjádření eh, nebo sdělení komise, kde se navrhují nová témata. Eh, komise chce, abychom bojovali v nových oblastech. Myslím si, že ty pokusy jsou upřímné a inteligentní, ale nemůžeme je ctít, když jim nedůvěřujeme, protože problém je, že když je analýza dobrá, když je na místě, eh, na druhé straně máme analýzu Francisky, Francesky Keller, e, která hovoří o tom, která je taky e, přesná a správná. Hovoříme o snížení na těch pět oblastí, hovoříme o dotacích na export mléčných výrobků, e, máme dohodu s Gvineou na rybolov uskutečňuje se jednání mezi Evropou a Latinskou Amerikou a Evropská unie chce prodloužit období ochrany patentů a to bude mít závažný dopad na medicínu a na přístup k lékům ve třetích zemích. Takže toto všechno jsou nekoherentnosti, které jsou velké a jsou nepřijatelné. Když snížíme viditelnost zemědělství v této analýze, protože teď hovoříme o zabezpečení potravin, tak je zde riziko, na které zapomínáme. Zapomínáme, že už nevnímáme zemědělství jako eh, určité pole, na které se díváme přímo je zde riziko, že budeme prosazovat spíš zájem, vlastní zájmy Evropské unie než zájmy eh, rozvojových zemí. A těmto rizikům je třeba se vyhnout. A myslím, že pomocí ombudsmana se nám to nepodaří, protože takovým ombudsmanem musíme být my, Evropský parlament. A nakonec v Lisabonské smlouvě máme pověření aplikovat sml- nejen tuto smlouvu, ale všechny smlouvy, čili také princip soudržnosti, který je tam zmíněn. Takže my se můžeme obrátit na soudní dvůr a nikoli v ombudsman, protože to je politická činnost. Takže teď jsem na rozpadcích a nevím, jak se Evropská komise v této diskusi cítí, protože ve svém sdělení máte spoustu dobrých úmyslů, ale domnívám si, že se setkáte s nedůvěrou. Děkuji, paní Sargantini. Děkuji. Když tahle soudržnost politik se poprvé objevila na programu, tak mě to obrovsky potěšilo, protože jsem si říkala, tohle je opravdu to zastřešení, které e, potřebujeme. Proto jsme na tomto výboru. Tahle ta soudržnost umožňuje nezastavovat rozvoj v rozvojových zemích špatnými politikami. Ovšem, když se na to podíváme detailněji, tak jsou tam věci, o kterých bychom asi nemuseli vůbec diskutovat, pokud eh, hovoříme o soudržných politikách. Například dohoda a KTEU o dohodě z Kotonu a tak dále. Tohle to jsou věci, které můžeme odstranit, pokud se prostě zaměříme pouze na eh, soudržnost politik v zájmu rozvoje. Ono tady opravdu jde o definici. Když si vyslechneme slova či slovní spojení soudržnost politik zájmu rozvoje. Pro mě neznamená, že existuje jiný způsob, jak eh, zajistit, aby ODA byla efektivnější, či abychom nezapomínali na samotný rozvoj ve chvíli, kdy začneme s externími kroky Evropské unie. Tady opravdu jde o to, aby jakékoliv politiky Evropské unie neškodily rozvojovým zemím. Já bych eh, jednak eh, ráda ocenila práci tohoto výboru, protože tento výbor pracuje velmi tvrdě na zlepšování situace. A pokud třeba DG Development se neodvažuje vstoupit do nějakého zásadního boje s radou, pak eh, bude velmi těžké nějakým způsobem postoupit ku předu. A když se na to takhle dívám, tak eh, se obávám, že by to mohlo nastat. A já se tedy ptám komise, proč se znovu nepodívat na definici soudržnosti politik v zájmu rozvoje, proč to dobře nedefinovat a potom nezačít s opravdovým bojem. Samozřejmě nesmíme zapomínat na obchod potravinovou bezpečnost, bezpečnost dodávek potravin a další e, způsoby, jak rozvojové země mohou získávat finanční prostředky, jak mohou získávat bohatství. Já se tedy obracím na Evropskou komisi a ptám se, proč se vydáváme cestou nejmenšího obchodu, namísto toho, abychom šli cestou, která by opravdu přinesla skutečnou soudržnost politik. Děkuji. Mě bych ráda požádal tlumočníky, aby s námi zůstali ještě 10 dalších minut, protože tohle je obrovsky důležité téma. Madame Levin. Okay, thank you very much. Uh, I totally agree with Miss Souhlasím s paní Argentíny. Děkuji také paní Keller za skvělou práci. Mě dělají velké starosti tyhle rozpravy o ODA plus a o novém definování ODA. Co tedy znamená soudržnost politiky v praxi? Bych ráda zmínila dohody o partnerství v oblasti rybolovu, Jmenují se takhle už velmi dlouho a v důsledku toho vyčlenujeme jistou část těchto dohod pro určité oblasti. My tak třeba říkáme rozvojovým zemím, měli byste využívat 50 částky, kterou platíme za rybolov ve vašich, ve vašich vodách, na eh, vědecké rozbory eh, stavu eh, zásob ryb ve vašich vodách a podobně. Nesmíme zapomínat, že tyhle ty dohody uzavíráme s často korumpovanými zeměmi, takže ve chvíli, kdy komise provede vyhodnocení, nelze často prokázat, že ty finance se opravdu dostávají do těch oblastí, na které byly vyčleněny. A za druhé je to taková trošku pokrytecká pomoc, že tedy poskytujeme ty finanční prostředky pouze tehdy, když můžeme mít něco za to. Takže to je tedy jakási podmíněnost. Pokud se na to ale díváme z pohledu pomoci, to znamená, že pro tyto lidi to znamená opravdu jejich živobytí, tak tady vlastně takový obrázek eh, do dotací, které by se měly dostávat těmto lidem. Já si myslím, že definice pomoci by měla být tady velmi přísná a třeba v případě rybolovu bychom opravdu vůbec neměli hovořit o rozvoji, tady jde o komerční dohody. Thank you. <clears throat> La parole est à la... Ano, a slovo má komise. Děkuji. Se pokusím odpovědět na těch pět otázek, které položila paní Keller na začátku. Jak bylo vybráno těch pět priorit? Pět nových výzev. Myslím, že v tom sdělení o tom stručně hovoříme. Zvolili jsme globální výzvy, důležité z hlediska rozvoje, na základě analýzy zpráv od našich delegací. My máme už několik let speciální sekci analýz od partnerských zemí. Kromě toho různé žádosti o konzultace od jednotlivých rozvojových států. Pak máme případové studie, včetně těch od eh, nevládních organizací. Tam se diskutuje o tom, co je opravdu pro rozvoj nejdůležitější. Druhé kritérium je, aby ta problematika byla politickou prioritou agendy Evropské unie. Abychom měli určitý manevrovací prostor bychom mohli být aktivní. Musíme pracovat na tématech, které jsou prioritní. Třetí kritérium. Musí existovat určitá stálost ve významu této tematiky. Druhá otázka. Odkaz na poslední zprávu parlamentu. Myslím, že tato zpráva parlamentu o soudržnosti se týkalo několika specifických témat a ne celku toho, co předložila komise v roce 2007 a tyto speci, tato specifická témata byla rybolov a dřevo. A my v kapitole o mechanismech zlepšování o tom hovoříme, hovoříme i v kapitole kapitol, o tom je v kapet, máme tam i kapitolu, kde se pojednává o rybolovu. Screening a analýza práce komise, plánování na další rok, abychom identifikovali předpokládané iniciativy, které mohou být pertinentní pro soudržnost rozvojové pomoci tak my po přijetí pracovního plánu pak pracujeme v rámci interinstitučního nebo interkomisního systému. Můžeme zvolit 500 iniciativ a říci, že budeme aktivní na všech 500 frontách. To je jeden přístup, nebo můžeme identifikovat iniciativy, které, které mohou mít významnější dopad a pak se snažit být proaktivnější v těchto oblastech a postarat se o to, aby fungovaly všechny, abychom vzali potaz všechny a vypracovali všechny analýzy dopadu. Analýzy dopadů od ledna 2009, kdy komise se snaží revidovat guidelines a zavedli jsme také sekci dopad na rozvoj, která je daleko sofistikovanější, než tomu bylo dříve žádáme, aby analýzy dopadů zkoumaly potenciální účinky politických návrhů ve věci kapacity členských států absorbovat kapacitu pomoci a nebo kde se zabýváme tím, jestli nějaký dopad bude mít třeba eh, může mít i určitý jiný dopad třeba na Brazílii, která stále je považována za rozvojovou zemi, nebo třeba Bangladeš, tady musíme diferencovat na geografickém základě, musíme diferencovat podle toho, o jaký projekt se jedná. Tyto hlavní směry pro hodnocení dopadů nás vedou ke konzultaci k partnerů. Máme určitou, určitý základ, tím se snažíme aktivněji angažovat tyto partnery. A dále, jak zlepšit opatření, která mají za cíl dosáhnout pokroku v oblasti soudržnosti. My jsme od roku 2007 zapracovali novou sekci, což je vlastně pokus o případovou studii, která se snaží řešit, jakým způsobem přímo v terénu v některých afrických zemích můžeme ocenit dopady jiných politik než rozvojové politiky, evropských politik tedy, z hlediska dosahování cílu tisíciletí. Je to zatím předběžná analýza. My z toho vyvozujeme určité, určitá poučení. Je tu problém zejména s údaje, je těžké získat údaje o dopadech těchto politik ale je to práce, v které chceme pokračovat v součinnosti s OECD, že OECD má určitou výzkumnou kapacitu, kapacitu sběru dat a my s nimi velmi těsně spolupracujeme. Jinak zpráva samotná je jedním z nástrojů, který umožňuje oživit, podpořit debatu Ovšem do budoucna musíme identifikovat určité ukazatele pokroku. S tím počítá i nový přístup, kdybychom měli daleko jak si těsnější síto těch cílů, které sledujeme. Spíš než se zabývat pouhým popisem strategických opatření a jejich potenciálním dopadem, což bez tak děláme, tak tady nám jde o to, abychom si vytyčili cíle posílené soudržnosti ve vztahu k některým konkrétně vymezeným cílům. A tady doufám, že se nám podaří dosáhnout velmi jednoznačných výsledků prostřednictvím konkrétních ukazatelů. A pokud jde o poslední eh, několik příspěvků, tak se vyjádřím pouze stručně, abych nehovořila příliš dlouho. Pokud jde o tu nedůvěru ve vztahu k našim návrhům, musíme vnímat širší kontext naší debaty. Zejména dva aspekty. Diskuze v akademických kruzích, v politických kruzích, o pom- konci rozvojové pomoci nebo nové koncepci rozvoje, rozvojové pomoci. To je debata, která probíhá. My se jí musíme aktivně účastnit. Já jsem mluvím, že končím, ale my jsme součástí té debaty, my nejsme odděleni od té debaty. A pak druhý bod, to je ekonomická finanční krize. kdy samozřejmě se budou nároky a potřeby zemí, zejména rozvojových zemí, zvyšovat. Je jasné, že eh, ve všech politikách soudržnosti musíme vzít potaz, v potaz i všechny obchodní otázky v kontextu jednání v Doha. Je to důležitá věc. Nový přístup žádným způsobem neznamená opuštění mechanismu, obvyklých mechanismů. Doufám, že jsem to řekla jasně. A poslední příspěvek o těch. Zdá se, že postoj komise je velmi daleko našeho postoje, ale zatím jsme nevyčerpali toto téma. Já tudíž doporučuji, abychom pokračovali v této diskuzi, ale nyní ne, protože už je pozdě, zejména pro tlumočníky, tak já chci navrhnout, abychom zítra aby koordinátoři eh, stanovili další zasedání pro pokračování této diskuze. Protože myslím, že nic důležitějšího tady není. Takže vám přeji hezký večer. Čeká nás celý zítřek, to je velice důležité. Doufám, že vás tady všechny uvidím.